Meine Damen und Herren, Dámy a pánové, já bych rád zahájil zasedání. Jsou nějaké připomínky k pořadu jednání? Není tomu tak. Ani já nemám, co bych, kdy řekl, co bych řekl, jako vždy. máme nějaké problémy se zápisem. Tam se těch, kteří eh, je četli. A tím se ta otázka vyřešila. Dostáváme se k otázkám finančních instrumentů. Vyjednávání za AFED byla ukončena minulý týden. Za výbor pro rozvoj byla ukončena v pondělí večer. Koreper eh, souhlasí s dohodou. A je to tak, že ten výsledek je takový eh, makový, abych tak řekl. No, to eh, slovo se bude těžko překládat, ale eh, nějak tak eh, to tam je. Takže se nám jinými slovy nepodařilo prosadit přání plnohodnotných aktů v přenesené pravomoci. A sice úplně. A, a teď bude třeba v širok velký, eh, skonstatovat, že tady byla široká komice, koalice mezi národními byrokraciemi a byrokracií komise. Především kolega File. A se za to zasadil a musíme se tedy zamýšlet nad eh, tou politikou. Ukazuje to, jak funguje eh, koreper, přijme tam chudá Je to nesnesitelná struktura. Eh, eh, ten eh, předseda Koreperu si musí nechat leco slíbit, protože Koreper pracuje způsobem, který nemá nic s systémem druhé kamery společného a to je prostě nedobře. A myslím si, že je to v zásadě problém přenastavení ale z toho eh, jsme tedy ničeho. Potom k těm otázkám na eh, aktuálním a eh, k těm věcem, které ti zpravodajové vyjednávali, tak tam jsme dosáhli eh, alespoň statu quo a proto eh, zpravodajům, kteří velice trpělivě eh, tohle celé vedli po dlouhou dobu, bych rád poblahopřál. A potom důležitá věc je, že s určitými okličkami jsme tam máme review clause. A můžeme tedy říci, že eh, není všechno eh, uzavřeno na celých sedm let, což by znamenalo, že parlament v příštím volebním období vůbec nemohl k tomu nic říct, což eh, diplomaty nechává zcela nepohnutými. Ještě jim úplně došla ta demokracie. Ale nejde jenom o evropskou úroveň, ale i o národní úroveň, kteří si stejně vždycky mysleli, že eh, zahraniční politika by fungovala mnohem lépe, kdyby nebyly parlamenty, které ruší. já si myslím, že tohle je důležitá věc. Například jsme také prosadili, aby eh, se zajistil eh, princip vracení prostředků, nejenom pro ty eh, staré, ale pro ty nové prostředky. To si myslím, že je velice důležitý prostředek. Eh, dostalo se nám, eh, podařilo se nám pokročit v řadě oblastí, kde jde o spolu rozhodování při rozdělování prostředků podle určitých kritérií, například zeměpisných. Takže jsme řekli, že do toho půjdeme a prostřednictvím um, Amending Delegated Acts, říká vám předseda, což je takový vynález, i pod úrovní těch úplných eh, aktů přenesené pravomoci jako Evropský parlament s určitým způsobem budeme moci uh, spolurozhodovat. Já bych teď poprosil, aby eh, zpravodajové k jednotlivým věcem se stručně vyjádřili. Pan Kukan a teď za politiku sousedství dvě minuty víc to nejde. Prosím, nezahrnujte nás příliš mnoha podrobnostmi k tomu hlasování. Děkuji, pane předsedo. Klíčem k vyjednávání o nástroji o sousedské politice bylo e, více e, demokracie e, za větší podporu, když to zjednoduš, zjednoduším. Po dlouhé debatě o kritériích a fungování tohoto mechanismu jsme dosáhli dohody o dvou kolovém mechanismu. V první části hovoříme o modifikovatelných rozmezích při základním přídělu 20%. V tom druhém pásmu hovoříme o, druhé, o dodatečné finanční podpoře u e, zemí, které dosáhnou pokroku v budování demokracie a reformách, které souvisejí s tímto cílem. Podpora a se bude zajišťovat prostřednictvím zvláštního e, zastřešujícího programu, který bude mít až, kterým bude až 10 e, toho celkového rozpočtu, tak aby parlament přispěl k budování Eh, demokracie, eh, tak toto je jediné kritérium. Také jsme eh, zajistili prosazení usnesení parlamentu na stejné úrovni jako závěry rady. To rada do značné míry napadala, ale nakonec jsme obhájili svůj argument. Pokud jde o občanskou společnost a její zahrnutí do zapojování a sledu, realizace a sledování tak eh, tam jsme prosadili názor parlamentu. Pokud jde o demokratický přeskum, tak jsme vyjednali eh, přílohu, lze, kterou lze upravit delegovaným aktem a tam jsou eh, cíle nebo priority podle eh, cílů a jsou tam konkrétní procenta eh, podle eh, těch cílových programů. Bude se to revidovat v roce 2018 uprostřed období, takže budoucí parlament bude mít možnost projednávat priority podle v rámci sousedu, instrumentu sousedství. Takže tohle je víceméně méně, než jsme chtěli na začátku vyjednávání, pokud je o delegované akty, ale i jako celek. To je celkem dobrý starý. Děkuji, pane předsedo. Tak na um, tamhle, prosím. Äh, Děkuji. V mém případě bych rád poděkoval stínovým zpravodajům radě a jak říkal předseda, rád děk, bych poděkoval za trpělivost eh, všem spolupracovníkům, kteří mě pomáhali, měli ještě větší trpělivost než já sám. Je jasné, že s tímto nástrojem Lisabonská smlouva zahajuje novou fázi zahraniční politiky Evropské unie s tím novým finančním rámcem vzniká potřeba připravit specifický nástroj proto, aby Evropská unie mohla reagovat na měnící se svět. Ten náš instrument má jako první cíl poskytovat finanční podporu Evropské unie při rozvoji jejich vztahů s našimi soci- <clears throat> strategickými partnery a také, abychom podpořili politiky zaměřené na světové výzvy. Svět je čím dál komplikovanější, složitější. Evropa musí být tedy více konkurenceschopná a proto jsme vypracovali tento nástroj, který by měl také pomoci uplatňovat zahraniční dimenzi strategie 2020. Tento nástroj musí sloužit k tomu, abychom podporovali navenek pět hlavních cílů této strategie. Jak všichni víte, Tyto cíle jsou zaměstnanost, inovace, vzdělávání, sociální začlenění a udržitelný rozvoj. Proto tedy lepší přístup evropských podniků na trh, energetická bezpečnost, efektivní zdroje, eh, přesun nebo tedy přechod eh, k udržitelné společnosti, konkurenceschopnost, mobilita a tak dále a tak dále. Také bude podporovat veřejnou, demokrat, veřejnou diplomaci Evropské unie a také akademickou spolupráci, což je také důležitá věc. Je to důležitá kapitola zahraniční dimenze Evropské unie, také obchodní politika unie je důležitá a posílení obchodních vztahů s našimi partnery. To jsou také důležité složky tohoto nástroje. Na tom se podílela kolegyně Andrikiene, která v rámci výboru INTA byla pověřena vypracováním odstavců, které se týkaly specificky mezinárodního obchodu. Já jí za to děkuji, děkuji i výboru INTA. V lednu začíná tedy finanční rámec a, jak jsem říkal, je to tedy nová fáze. Jedním z klíčových věcí je větší zapojení Evropského parlamentu jako spoluzákonodárce a orgán politické kontroly. Máme anex, přílohu, kde jsou cíle tohoto nástroje. Je to možno změnit eh, aktem v přenesené pravomoci, aby se tím posílila institucionální relevance při realizaci tohoto nástroje. Já bych vás rád poprosil, abyste všichni hlasovali pro tento nástroj, který jsme vyjednali a který má posílit zájmy a hodnoty Evropské unie v tak složité době, kterou prožíváme. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost tady pohovořit o závěrech vyjednávání o nástroji pro lidská práva. Nejde tu jen o nástroj pro lidská práva, ale také o nástroj pro podporu demokracie. A to je jedno, jedna z oblastí, kde má evropská politika politika velký eh, úspěch ve vnější činnosti. Z pohledu Unie je to důležitý nástroj, který se vzájemně eh, doplňuje eh, s tím druhým, tedy lidská práva a demokracie by se měly sjednotit do jednoho geografického instrumentu a pouze tam, kde to není možné, takto zeměpisně, tak potom půjde pouze o nástroj pro lidská práva jako takový. V posledních letech se ukázala tato politika jako velice úspěšná. Nebylo naším cílem tento nástroj nějak drasticky měnit, ale pouze se soustředit na eh, určité výzvy, které se objevily v nedávné době, zejména následkem arabského jara a také na diskuzi o otázkách lidských práv jsme reflektovali. Eh, tato diskuze probíhá od roku 2006, kdy kdy byl předložen ten minulý instrument. Třetím cílem je to je také cíl v rámci e, nařízení a směrnice o společném provádění, tak to je samozřejmě reflexe e, institucionálních změn a posílené role Evropského parlamentu. E, pro tento instrument, stejně jako pro každý jiný, je důležitá takzvaná průběžná zpráva, midterm review, která eh, potom dovolí příštímu parlamentu eh, ještě jednou znovu probrat strategické otázky. Já tady nechci příliš zabíhat do detailu, máme už před sebou hlasování, eh, jenom chci říci, že při vyjednávání s radou i s komisí jsme diskutovali o obsahu, jako je genderová rovnoprávnost, sexuální menšiny, koncentrace na potřeby e, bojovníků za lidská práva v obtížných situacích a e, velice rychle jsme docílili e, dobré dohody také jsme zohlednili sociální práva, práva na životní standard, pracovní standardy, společenskou zodpovědnost podniků a také základní právo smět provozovat podnik. Takže takže to vše je teď součástí tohoto instrumentu. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, eh, tak eh, my jsme eh, dali pět cílů do přílohy a tyto budou potom také v roce 2018 součástí té průběžné zprávy. Nedosáhli jsme dohody ve finančních otázkách, je to poprvé také formálně začleněno, že volební pozorovatelé eh, budou financováni pouze 25 rozpočtu. To tedy je výsledkem neformálních rozhovorů, které probíhaly už několik let a nyní je to formalizováno. A na závěr, a to je podle mě zajímavé, a svědčí to o významu Evropské unie, všech institucí dohromady v této oblasti, že objem se zvýšil o 1,3 miliardy euro, což je 23 eh, prostředků Evropské unie v oblasti podpory demokracie a lidských práv. Děkuji za pozornost. Děkuji. A teď paní Lochbiller. Děkuji. Já dnes promluvím jménem eh, zpravodaje Reinharda Bytikofra, který je bohužel nemocný. Eh, můžu vám ohlásit, že máme eh, závěrečnou dohodu o novém eh, instrumentu, který má přispívat ke stabilitě a míru. Jenom bych chtěla zdůraznit klíčové úspěchy parlamentu v tomto novém nástroji pro stabilitu a mír. Společně jsme posílili prevenci konfliktů finančním závazkem, který zdvojnásobuje finanční příděly na aktivity pod touto kapitolou o částku 200 milionů euro učiněno. Také jsme se poučili ze zkušeností z arabského jara a dalších událostí, kde snaha o stabilitu vedla k zanedbávání občanské společnosti. Nazvali jsme ten instrument novým jménem, který zahrnuje i odkaz na mír a tedy lépe reflektuje skutečnost, že jeho pomocí můžeme posilovat mír ten instrument je nastavený tak, aby nepracoval jen s vládami a mezinárodními organizacemi, ale také s aktéry e, občanské společnosti. Občanská společnost bude i e, nadále v centru e, partnerství pro budování míru a bude mít svou roli v provádění jednotlivých aktivit. Vzhledem k tomu, že tato problematika je citlivá, zejména v otázce bezpečnosti, tak zejména kyberbezpečnost, boj proti terorismu a další sektory, které eh, si žádají reformu. Jsme vytvořili mechanismus pro lidská práva, eh, podle něž komise společně s EIS je povinna zřídit systém, který by se poslal o to, aby e, legislativa lidských práv byla částí jakékoliv akce v tomto oblasti. E, kromě toho EIS a komise musí podávat zprávu parlamentu o implementaci mechanismu pro lidská práva. Rozšířili jsme dialog s Evropským parlamentem a e, Začlenili jsme do něj také strategické mechanismy na všech eh, úrovních aktivit tohoto instrumentu, včetně krizových situací. To eh, dodá podněty k práci příštímu výboru AFED a zejména v otázkách eh, rozvoje a bezpečnosti. Na závěr bych ráda poděkovala jménem pana Bytykofra a také eh, jménem paní Brandner za skvělou spolupráci se stínovými zpravodaji, panem Galtierim, Kýlar, Lamstofem a paní Izin. Libor Rouček. Děkuji, pane předsedo. Eh, má zpráva se týká partnerství eh, eh, instrumentu pro předvstupovou pomoc. Dosáhli jsme dohody o legislativním textu, který upravuje finance pro rozšiřování Evropské unie na příštích sedm let. Je to poměrně velká suma peněz, je to přes 11 miliard euro Poprvé se tady parlament účastnil tohoto procesu jako spoluzákonodárce na stejné úrovni s radou. Dosáhli jsme kompromisu s litevským předsednictvím, ten si myslím, že je rozumný, je realistický a odráží klíčové politické priority Evropského parlamentu. Těch ty máme čtyři nebo pět. Za prvé aby nařízení eh, obsahovalo konkrétní specifické cíle a stanovilo rámec eh, pro politiku rozšíření. Eh, za druhé, aby byly zajištěny výsady parlamentu a i rozšířeny, což je pro nás velice důležité. To podporuje naši politickou a legislativní roli v procesu rozšíření a tato posílená role parlamentu vede k vyšší demokratické legitimitě celého procesu. V tomto kontextu je e, významné, že konkrétní cíle e, IPA 2 budou prováděny prostřednictvím tzv. tematických priorit, které se dají pozměnit e, v polovině doby aktiv přenesené pravomoci, pokud si to bude žádat vývoj a e, nový parlament tak e, bude e, se moci vyjadřovat k případným změnám ve vývoji procesu přistoupení. A kromě toho ten politický rámec pro eh, asistenci eh, IPA 2 je takový, že bude třeba zohledňovat eh, usnesení parlamentu mnohem silněji, než s tím komise dosud počítala. Ty podmínky budou právně závazné, budou součástí toho nařízení IPA, což je významný úspěch parlamentu. Za třetí, byly poprvé zavedeny pobídky, které eh, budou umožňovat, aby země byly odměňovány za lepší implementaci předvstupové asistence a plnění kodaňských kritérií. Eh, a také eh, na poput parlamentu to nařízení stanovuje podmínku, že indikátory IPA je, budou používány pro měření výkonu dotyčných zemí a z těch potom budou vyvozovány závěry pro další pomoc. A za páté, parlamentu se podařilo zajistit pomocí společného prohlášení, které je připojeno k tomu nařízení, aby nadále pokračovalo financování menšin prostřednictvím IPA 2. Ale samozřejmě, e, jako u každé kompromisní dohody, musel parlament také e, učinit určité e, ústupky a přijmout formulaci rady, kterou bychom jinak nepodpořili. Tady se zmiňuji konkrétně o e, problému příjemců Nicméně, eh, jak jsem říkal, tak tímto kompromisem jsme zajistili to, aby eh, byly zohledněny naše priority, aby pokračovalo financování, rozšíření i po roce 2014. Takže myslím si, že je to dobrý kompromis, je to pro parlament dobrý výsledek a eh, rád bych poděkoval stínovým zpravodajům, paní Něnsky, paní Lukačevské, paní Kornelisen a panu Majerovi. A také bych chtěl poděkovat Kristianu Vigeninovi, který už eh, tady s námi není, ten už eh, se zabývá eh, jinými problémy v Sofii, nicméně i on se podílel na této zprávě a zahájil celý proces. Děkuji. Děkuji vám. Teď tedy rozhodne koreper jako Evropského parlamentu, protože e, já jsem se v průběhu naučil, že když koreper jako řekne ne, tak e, potom, když něco já můžu taky říct, můj koreper taky říká ne, když rada říká, že jejich koreper říká ne. A tím to bude všechno vyřízeno. Takže je potřeba, aby náš koreper řekl ano. E, my Nyní tedy potřebujeme eh, pouze jedno hlasování na každou zprávu a eh, jako první eh, budeme hlasovat elektronicky, hned elektronicky a je to zřízení společných pravidel a procedur pro evropské nástroje vnější činnosti. Kdo je pro tuto zprávu? Abstimmung ist Hlasování je e, uzavřeno. Čtyřicet pět pro, nula proti, takže zpráva je schválena a gratuluji zpravodaji. Wir stimmen jetzt ab über e, Teď e, hlasujeme o zprávě pana eh, Lambsdorfa o eh, finančním nástroji eh, pro podporu demokracie a lidských práv. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 44 1, 4 zdržení, takže také gratuluji panu Landstorfovi. Dostáváme se k bodu 6, předvstupová pomoc kolegy Roučka. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 47 eh, pro, 2 proti, žádné zdržení. Gratuluji. Teď e, nástroj sousedství kolegy Kukana. Otevírám hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 46. Jedna, jedno zdržení, e, schváleno. Gratuluji panu zpravodaji. E, nástroj partnerství. To je eh, zpravodaj Antonio. Otevírám hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 47.0. Dvě zdržení. Schváleno. Já ten dobrý výsledek vidím nerad, nicméně gratuluji. Nástroj stability. Otevírám hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 47 proti dvěma, takže schváleno. Gratuluji eh, panu Bittykofrovi a paní Brandner. A teď se eh, přesuneme dále. Přesuneme se nyní ke zprávě o e, Albánii e, pana kolegy Voljaniče, který by se ještě chtěl vyjádřit. Možná? Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval stínovým zpravodajům a pár dalším lidem z parlamentu, kteří mi pomohli svými radami, a návrhy, jak pokračovat, když se to trošku zadrhlo. Rád bych také poděkoval lidem ze sekretariátu za jejich pružnost a za práci, kterou odvedli a také za to, že hlasujeme o tomto usnesení dnes. Já jsem ty věci se snažil trochu urychlit, aby se hlasovalo na výboru AFET dnes a na plenárním zasedání příští týden. Na jedné straně kvůli té zemi, já si myslím, že si to ta země zaslouží. A na druhé straně také kvůli parlamentu, protože si myslím, že parlament si zaslouží mít příležitost takovouto věc vyřešit ještě předtím, než rada přijme rozhodnutí. Dosáhli jsme řady kompromisů a já si myslím, že to usnesení se ubírá správným směrem a všechny pozměňovací návrhy, které jsem dostal, jsou nasměrovány stejně. To znamená, aby Albánie dostala statut kandidátské země. A já, i když jsem tedy jako zpravodaj některé z nich odmítnul, tak v podstatě podporuji tento směr. Já doufám, že to bude schváleno plenárním zasedáním parlamentu a že to schválí také rada v polovině tohoto měsíce. Ještě jednou děkuji všem za pomoc při této práci. Neměl jsem žádné zkušenosti, když jsem tuto práci dostal zadáno, ale myslím, že všichni jsme odvedli v podstatě dobrou práci. Děkuji. Děkuji, já s tím souhlasím. Alespoň tedy s tou poslední částí. A nyní začneme hlasovat. 1. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu kompromisním číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení? Přijato. Tak pak hlasujeme 34, eh, eh, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení? Zamítnuto. Třetí část, 34, kdo je pro? Proti? Zdržení? Zamítnuto. Kompromisní návrh 2, potom pan Salafranka. Děkuji. Pane předsedo, má frakce by ráda navrhla jedno malé doplnění k tomuto kompromisu číslo 2 prostřednictvím ústního pozměňovacího návrhu. Chci říct, že se jedná o ústní pozměňovací návrh, který předložil předseda komise samozřejmě neutrální, takže to chtěl udělat jménem frakce EPP. A já bych rád poděkoval za konstruktivní přístup opozice v této věci. Děkuji, pane předsedo. Vůžek. Pan Rouček? S tím mám trošku problém. Já nejsem proti tomu, proti tomu obsahu, protože je to důležité v Albánii, ve všech ostatních zemích, aby vláda a opozice pracovali společně. To je tedy náš signál a chci, aby to tak bylo i dlouhodobě, ale mám problém s tím postupem. V této chvíli to tam vložit jako ústní pozměňovací návrh. Mohli jsme to udělat běžným způsobem. Takže kvůli tomu se má skupina proti tomu postaví. Eh, pane Roučku, tady to je společný návrh EPP eh, e a sociální demokracie, takže jedině na plénu, to je běžný postup. Prosím. Bez mikrofonu. So we will oppose it now. Že my se proti tomu postavíme teď a uvidíme, jak to bude na plenárce. Sala Salafranca. Pane předsedo, víme, že jednací řád umožňuje čtyřem členům tohoto výboru postavit se proti předložení ústního pozměňovacího návrhu. To vysvětlení je velmi jednoduché. Včera, když se o tom diskutovalo na naší frakci o této zprávě, tak eh, frakce jednomyslně požádala o začlenění tohoto doplnění. Je to velmi rozumné, já eh, chápu pana Roučka, doufám, že kolegové to podpoří, ale beru tento postoj na vědomí, aby frakce EPP, až vaše frakce předloží nějaké rozumné pozměňovací návrhy, tak abychom se i my proti tomu postavili. V tomto výboru jsme vždycky měli otevřený přístup, abychom umožnili výboru, aby hlasoval o ústních pozměňovacích návrzích a nikdy jsme neumožnili neuplatnili ty principy pléna. Nikdy. Ne. Herr Ruček. Ruček. Pane Franko, já se nemyslím, že je fér mluvit tímto způsobem. My také o těchto věcích musíme diskutovat v naší frakci, takže prosím, pochopte to. Takže já říkám, v této chvíli my jsme proti tomu tady na výboru a pracujeme spolu na nějaké formulaci, abychom to mohli společně předložit na plenárním zasedání. Něco, co by uspokojilo vás, ale zároveň, abychom o tom mohli i diskutovat my mezi sebou v naší frakci. A já bych to potom probral i s dalšími politickými frakcemi. Podívejte se na to, tady teď žádná rozprava není, je to proti našim postupům. Je zde eh, hodně hlasů proti, dost hlasů na to, aby to bylo smeteno ze stolu, nicméně je zde slib eh, spolupráce na hledání řešení, ale musím vám říct si jednu věc, protože já jsem byl zapojen do této albánské otázky už opravdu velmi, velmi dlouho. Vždycky byl problém, když eh, jsme požádali vládu, aby začala spolupracovat s opozicí. Ta stará vláda provedla mírový přechod a to není to, co jsme žádali předtím eh, od opozice. A to by tam mělo být určitým způsobem zmíněno. Poprvé, po letech eh, máme opozici, která přistoupila na výsledky voleb, eh, šla do parlamentu a dělá normální parlamentní práci to byl ten jediný problém, kvůli čemu nedostala v uplynulých letech kandidátský status. A já si myslím, že by to tam mělo být uvedeno, protože jinak mám pocit, že celý ten postup, který byl dvakrát odložen, byl odložen jenom kvůli tomu, že jsme čekali, než eh, určitá strana převezme vládu a to by vyvolalo špatný dojem. Teď eh, hovoříme jako člen EPP, ne jako prezident nebo tedy předseda této skupiny. Mám pocit, že sociální frakce na tom pracovala na základě politických eh, přesvědčení a ne kvůli našemu společnému blahu. A já bych očekával, že zde bude spolupráce, abychom na plenárce našli řešení. Kompromis. Pane předsedo, váš dojem je špatný. Jak jsem říkal, když jsme řešili Albánii nebo Makedonii, pracovali jsme společně a budeme i nadále pracovat společně, protože ty země musí uspět. My chceme, aby uspěli, takže jak vládnoucí strana, tak i strany v opozici bez ohledu na to, kdo je u moci, zda EPP nebo nebo SD nebo nějaká úplně jiná strana musí spolupracovat a já myslím, že to by měla být naše linie a já vám mohu slíbit za svou frakci, že to uděláme, ale najdeme kompromisní znění na plenární zasedání a teď hlasujme. No tenhle pozměňovací návrh byl poražen, protože frakce říká ne, tak skončilo to. Nikdy jsme neměli takový postup, že by k tomu byla debata a nyní eh, tedy eh, přicházíme k hlasování o kompromisu 2. Kdo je pro kompromis 2? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 42 bylo staženo, takže teď kompromis 4. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. A nyní kompromis. Ne, návrh 45. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. No, uvěříme. Končím hlasování. 23 ku 28 eh, zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 47. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A eh, zamítnuto. Komprom- pardon, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A teď se dostáváme ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Komprom- eh, pardon, 58. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 62, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď se dostáváme k návrhu 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut návrh 77, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato 80, mm, pardon, 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Kukanův návrh byl přijat proti eh, vůli EPP.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 Kompromis 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 102, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 105, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ověřme.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 Kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 116 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Kdo je pro druhou část? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. A 119. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? A přijato. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobrá. Uvěříme elektronicky. 122.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 Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Dva odpadá. A tři. E, kdo je pro, kdo se zdržel? Přijato. Pět. Přijato. Sedm. Kdo je pro? Hm, přijato. Osm a devět. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Elektronické hlasování o e, závěrečném textu. dám k výsledku. A teď se dostáváme ke Kačinově zprávě. Můžeme začít eh, s hlasováním, nebo si vezmete slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, zdůraznit, že jsme dosáhli daleko konsenzu, koncenzu a jsme schopni hovořit jedním hlasem. Dosáhli jsme eh, v pohodě 14 eh, kompromisních pozměňovacích návrhů. Asi nikdy jsme nebyli tak jednotní, pokud o podporu pro Srbsko. A rád bych vám připomněl dvě věci. Premiér Dačič a eh, Tači jsou tady teď v Bruselu dnes. Myslím, že se jedná o 20. setkání za méně než rok a to je opravdu historický výsledek. Na druhou stranu místní volby eh, eh, v Kosovu eh, proběhly ve druhém kole bez jakéhokoliv incidentu a včera nově zvolení starostové a další zástupci jak Srbska, tak Kosova se poprvé sešli tady a mm, vedli jsme s nimi velice zajímavou debatu. Proto si myslím, že se nejedná pouze o podporu Jedná se o to, že je třeba vyjádřit signál, že si opravdu vážíme toho, čeho bylo dosaženo a proto bych rád vyjádřil, pane eh, předsedo, eh, vyzval vás i vaši eh, nadcházející vládu, abyste se opravdu snažili o maximální letos v, v, v, v prosinci. Děkuji vám. Moje vláda se eh, bude snažit udělat to, co se snaží udělat i vaše vláda. Všichni se opravdu maximálně snaží. A myslím si, že eh, je dobré se ne vždycky identifikovat s jednou vládou. To by bylo příliš snadné. Příliš lidí se schovává za nějakou vládou, aby se na ní potom eh, mohl házet to, co ostatní nechtějí dělat. A to není No, ale samozřejmě to je taková historická otázka. Prostě na Němce se to vždycky hodí. Návrh 10 byl stažen a, a můžeme začít tedy s kompromisem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stažel? Přijato. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto 19. Kdo je pro? Kdo je zdržel? Kdo Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Teď jsme u pozměňovacího návrhu 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Mm, návrh z 37, kdo je pro? 37, ano, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 38, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato Ověříme, dobrá. Prosím. Konci, končím hlasování. 26 22 přijato. Dostaneme se ke kompromisu 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A tím se dostáváme k kompromisu 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Návrh 43, eh, kdo je pro? Eh, pardon, 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, hmm. přijato. Přijato. Dobrá, uvěříme. Jenom EPP eh, e byl proti, všichni ostatní eh, hlasovali ano, pokud hlasovali. Končím hlasování. A tentokrát má EPP pravdu. ECR se neúčastnilo hlasování. Já každopádně prosím, aby se nám frakce účastnili hlasování, alespoň koordinátor by tak měl činit. I když to obnáší takovou uh, námahu.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 Jako možná si myslíte, že jste se účastnili, ale fyzicky ne. Stojí to čas i peníze, kdybychom to dělali pořád elektronicky všechno. Když chcete pořád šetřit peníze v tomhle parlamentu, tak se účastněte hlasování. Kompromis 5. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu. A 46. 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 70, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, myslím. Tohle ověříme. 74. Končím hlasování. 24 ku 22 přijato. 75, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Vodohlavost je také metoda. Eh, kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 93. Kdo je pro? 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme ke kompromisu 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Teď kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Upozňovací návrh 112. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, přijato 113. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 115. Kdo je pro? Eh, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Co tohle znamená? Ale tak to musíte udělat. Prostě 116, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? a Zamítnuta. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dostáváme se k návrhu 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? se strčel. Ověříme. Asi zamítnuto. Pardon, to, říká pan předseda. Končím hlasováním. 22 ku 25 zamítnuto. Teď 136, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 100. 34, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamít... Přijato 135, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 137. Pardon, 138, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 140, eh, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 120, 142, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato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 kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, přijato elektronické hlasování o celku. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Takže máme tu nulu, ale na negativní straně, na záporné straně, takže eh, děkuji eh, a blahopřeji panu zpravodaji. Dostáváme se teď k zprávě o Kosovu. Paní Lunáček tu není, kdo ji zastupuje. Pan Scholz, paní Lochbiller. Ve společné schodě tedy na sebe nechcete vzít tento úkol. Takže hlasujeme. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nebo ověříme. Takže eh, někdo z ECR chce ověřit. Ja, das mit deinen nehme ich zurück. Končím hlasování. 25 pro, 20 proti, takže stejně přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 31. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato 34, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, eh, ještě jednou, 63 pro, proti, SR, e co říkáte vy? Pro. Takže přijato. Kompromis 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Potom se dostáváme k návrhu 73, kdo je pro, pro první část, proti, zdrželi se, přijato. Kdo je pro druhou část, proti, proti zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 25 pro, 20 proti, přijato. 74 na dvě části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se?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 proti, zdrželi se zamítnuto, 89 pro, proti, zdrželi se přijato, 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 92 pro, proti, zdrželi se přijato, 94 pro, proti, zdrželi se přijato, 95 pro, proti, zdrželi se přijato, 96 pro, proti, zdrželi se, přijato, 97 pro, proti, zdrželi se, přijato, 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 99 pro, proti, zdrželi se, přijato, 101 pro, proti, zdrželi se, přijato, 102 pro, proti. Ověříme. Já Abstimmung Končím hlasování. 31 pro, 14 proti, přijato. 105 pro, proti, zdrželi se přijato, 106 pro, proti, zdrželi se přijato, 108 pro, proti, zdrželi se přijato, 109 pro, proti, zdrželi se přijato, ústní návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 117 pro, proti, zdrželi se přijato, 118 pro, proti, zdrželi se přijato, 119 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ne, přijato, říká pan předseda, 120 pro, proti, zdrželi se přijato, 122 první část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, z druhá část pro, proti, zdrželi se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 Přijato. 6. Na, dva, na dvě části, kdo je pro první část, proti, zdrželi se přijato, kdo je pro druhou část, proti, zdrželi se. Bernd zamítá? Ano. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8 pro? proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, 11 pro, proti, zdrželi se, přijato, 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se, přijato, 5 pro, proti, zdrželi se, přijato, Potom tady máme návrhy Basku Preda Milan Mon. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Těsně, ale zamítnuto. Nebo ne, ověříme elektronicky? Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 39 pro, 3 proti, 4 zdržení. Gratuluji. Teď se dostáváme eh, ke zprávě, do níž vkládáme velké naděje do budoucna, eh, zprávy Breda o Islandu. Chce pan Breda něco říci? Nechce? Takže eh, začneme s hlasováním rovnou. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 6 pro, proti, zdrželi se, přijato 7 pro, proti, zdrželi se, přijato 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Dva pro, proti, zdrželi se přijato. Elektronicky o celé textu. Das war's? Ja. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 44 pro, 0 proti, 0 zdržení, takže srdečně blahopřeji. Dále se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je zpráva e, paní e, Gomeš, nebo vlastně stanovisko paní Gomeš. Ano, my tedy začneme rovnou hlasovat. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se přijato 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, Proti? Zdrželi se? Teď jsem nedával pozor, tak prosím opakujme, kdo je pro 32. Proti? Zdrželi se? Přijato. 33 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 12 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13 pro proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato 16 pro, proti, zdrželi se, přijato 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se, přijato 18 oddělené hlasování, takže první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19, ne, to padá, takže 40 pro, proti, zdrželi se přijato. 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 3 pro, proti, zdrželi se přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. Elektronicky o celém textu. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 31 Ja. 31 pro, 3 proti, 8 eh, zdržení. Eh, gratuluji. Teď se dostáváme k zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny. Wir an Stelle eh, musíme, musíme to projednat rychle. Takže e, jenom krátce představíme zprávu a e, potom bude někdy dále e, možnost diskutovat o tomto tématu. 11. prosince je lhuta pro pozměňovací, návrh, pozměňovací návrhy. Máme tu ještě zástupce Albánie v 11.30, takže musíme to zvládnout rychle. Takže teď paní kolegyně pak Vážení kolegové, pane předsedo, já jsem eh, hovořila o tom, že byla v Bosně a Hercegovině provedeno eh, sčítání lidu, ale to je tak jediné, jinak se v Bosně a Hercegovině nezměnilo nic. Není to ale jenom v lidech, je to také v tom, eh, že eh, je, není tam nikdo odpovědný za ústavu, pouze je to tam, funguje na vojenském základě a ne, nefunguje to tam tak, jak by odpovídalo demokratickému státu. A my se musíme postarat o to, aby rozhodnutí Evropského soudního dvoru e, v určitých případech e, bylo zohledněno, e, aby Někteří lidé tam nesmějí kandidovat, jsou tam zkrátka Srbové, Bosňáci a Chorvati a ti ostatní a ti ostatní potom nesmějí kandidovat a takhle by to v demokraticky nešlo, je potřeba na tom něco změnit. Ale je otázka, jestli je někdo schopen s tím něco změnit. To je problém, že který pokud jaksi nebude odklizen, tak při eh, příštích volbách to nebudeme moci eh, akceptovat. My jsme eh, plných 16 hodin diskutovali s vedoucími politiky této země v Praze a stále nedošlo k žádné změně. Ta země má celou řadu dalších problémů, které spočívají v tom, že v podstatě v žádném případě se ta tři etnika nedokáží na ničem shodnout. A e, proto také samozřejmě je situace v zemi velice špatná. E, ekonomicky je špatná, e, je špatná i v oblasti soudnictví. Soudnictví, justice může vydávat rozsudky, ale ty potom nejsou naplněny. Je tu veliký časový sklus s projednáváním rozsudků, je tu velký sklus i s dalšími rozhodnutími. Jsou tu také velké problémy, jak už jsem naznačila, s tím, že tam máme dvě části. Je tam entita eh, Republika Srbská a potom je tam Bosensko-Chorvatská federace. A eh, ta, ta také eh, není jednotná Máme, 16, máme 10 kantonů, těžko říct kolik ministrů, těch je asi 40 nebo jestli 160, nedá se je ani spočítat a ti jsou paralelní na obou stranách. Pak máme místní úřady, kantony, federální vládu, která také není schopná fungovat a nad tím eh, je ještě bosenská civilní vláda. Takže e, aby byli lidé schopni jednat v takovéto situaci, e, to zkrátka není možné. Problém je v tom, že změny e, tohoto fungování, změny institucí nemůžeme udělat my. To musí udělat eh, lidé na místě. Eh, musí eh, zkrátka přijít na to, že takhle se nedá pracovat. Když máme v nějaké zemi tři ministry stejného rezortu, to zkrátka nejde. Když je nějaký program Evropské unie implementován, to zkrátka nefunguje. Takže zbývá tu mnoho práce, aby byl, mohly být prosazeny dialogy na vysoké úrovni a aby konečně mohl vstoupit pakt stabilizace a růstu. Takže v podstatě situace je pořád stejná, k tomu přišlo ještě Kosovo. E, musíme se postarat o to, aby politikové pochopili, co o nich lidé chtějí, tedy aby pracovali pro její zájmy. Dalším problémem Bosny a Hercegoviny je rozsáhlá korupce, e, která vytváří velice e, jaksi nepříjemná spojenectví mezi politiky, médií a biznisy a e, musíme dosáhnout toho, aby konečně přišla nějaká změna, jenomže my můžeme jenom apelovat, e, můžeme se vyslovovat a dokud zkrátka e, politikové neřeknou, že takhle to dál nejde. Vedoucí politikové nemají žádnou podporu pro reformy, které jsou nutné. Potřebujeme reformu eh, zákonníku práce, eh, potřebují reformu eh, infrastruktury, potřebují reformu veterinární politiky. Představte si jenom, že už aspoň deset let požadujeme, aby konečně něco udělali v této oblasti aby eh, produkty eh, zemědělské politiky mohly být také vyváženy. Ale pořád to ještě visí ve vzduchu. Takže tady zkrátka chybí eh, dobrá vůle. A to nejen u vůdčích politiků. Nebrání to tomu instituce, brání tomu lídři stran, kteří částečně samozřejmě vykonávají funkce v těchto institucích. Zkrátka zbývá tu mnoho práce a my musíme tyto politické lídry nějak ovlivnit. Nikoho jiného eh, ovlivnit nemůžeme. My nemáme žádné nástroje. Eh, my máme nástroj IPA, eh, fondy IPA, ale ty tam také nejsou správně prosazovány, protože se nikdo nemůže dohodnout na tom, kdo z těch fondů má profitovat. Takže tam opravdu panuje obrovský chaos a proto si myslím, že by bylo rozumné, kdyby komise zvážila, eh, jestli vůbec může Bosna čerpat z fondu IPA, protože vůbec nikdo neví, kdo, kdo je nakonec bude čerpat takže eh, aby, aby, aby zkrátka ty peníze neskončily v kapse eh, několika vyvolených, ale aby ty projekty opravdu proběhly. Takže je to velice těžké, pak jsou to ještě resty z 90. let, eh, spousta uprchlíků, kteří se chtějí vrátit, spousta se jich opravdu vrátila, ale ne všichni, kteří chtějí. A my musíme poukazovat na to, že například na severu republiky srbské tak tam jsou zkrátka ještě vraky, tam je půda, která leží ladem už od eh, války. Tam to není vůbec zemědělsky využíváno. Dříve to bylo zázemí pro eh, chorvatské eh, továrny a zpracovací závody, takže se to dalo využívat. Ale to je další příklad toho, že dá se ještě hodně udělat, do této oblasti se mohou vrátit lidé. Někteří se tam vrátili, postavili si tam domy, ale nemají tam elektřinu, vodu ani nic jiného. Takže oni nechali postavit lidi e, domy a e, potom je zcela odřízli od společnosti a e, základních, základní infrastruktury. Takže my bohužel nemůžeme dělat nic jiného, že v celé řadě, než v celé řadě oblastí poukazovat na to, že je potřeba něco udělat. E, potom je tu několik dalších věcí, e, které jsem v té zprávě nezmínila. Jde to například o politiku životního prostředí. E, tady jsou některé problémy, které by se daly řešit a jinak myslím, že Zkrátka musíme pokračovat dále stejnou cestou. Já jsem tu zprávu e, nemohla dát k hlasování dneska, protože ještě doufám, že přijde něco pozitivního. E, čekala jsem, e, že těch, za těch 16 hodin ještě dospějeme k nějakému konci, aby mohl být například ten soudní spor Dedič Fiči být dotažen do konce. Tady jsou jaksi otevřené dveře dalším problémům, které je potřeba naléhavě řešit v oblasti školství, v oblasti výchovy, ochrany žen, ochrany LGBT a celé řady těchto témat. Takže e, já, mě velmi mrzí, že vám nemůžu předložit lepší zprávu, bylo tam i něco dobrého, eh, to sčítání lidu proběhlo, ale jinak toho příliš eh, hlásit nemohu, tak bylo by dobré, kdyby eh, ještě před Vánoci dospěl ten soudní spor do konce a můžeme doufat, že příští rok budeme moci řešit další problémy, aby konečně se dal podepsat pakt o stabilizaci a e, přidružení, aby mohl vstoupit v platnost. Děkuji, eh, Doris, eh, za eh, ten popis institucionální slepé uličky v Bosně a Hercegovině a také o vůli politiků dosáhnout tam změny. Za SAD paní Gomeš. Ale Pan Rouček, prosím. Jak víte, naše stínová zpravodajka paní Boskur tady nemůže dnes být, takže jen pár slov jejím jménem. Ona vítá zprávu Doris Pak jako impuls k tomu, aby se vytvořila nová dynamika ohledně postupu k přistoupení Bosny a Hercegoviny s výhledem také na parlamentní volby v říjnu 2014. Není tam příliš velký pokrok, jak už bylo řečeno. Máme velmi složitou institucionální architekturu, chybí politická vůle, neschopnost přijímat kompromisy a také nezájem politiku zlepšovat každodenní život občanů, takže i to nadále brání zemi k tomu, aby se posunula vpřed na cestě do EU. Kromě toho je zde velmi rozšířená korupce, vysoká míra nezaměstnanosti a to samozřejmě velmi škodí výhledům občanů na lepší budoucnost. Paní Boskurt se těší na spolupráci, plodnou spolupráci s paní pak doufá, že můžeme ukázat občanům Bosny a Hercegoviny, že EU to s nimi nevzdává, ale jak už bylo řečeno, jak říkala Doris velmi jasně, je to především na politických představitelích, na vedoucích činitelích politických stran v této zemi. Děkuji. Děkuji, pane Roučku. Za frakci LD paní Nejc. Děkuji. Mám pár slov a jménem stínové zpravodajky Sáry Latford, která zde dnes nemůže být. Nemám eh, v podstatě už co dodat eh, k tomu velmi výmluvnému úvodu paní Pak. Bohužel je to všechno pravda. Já bych ráda navrhla, abychom k tomu všemu ještě dodali apel na budoucí komisi, na příští komisi, aby z Bosny a Hercegoviny udělali absolutní prioritu a aby do toho investovali stejnou energii jako do zbližování Srbska a Kosova, což také nebylo jednoduché, rozhodně se to nerozumělo samo sebou a já si myslím, že pokud zde nebude takováto energie, takovéto angažma, tak eh, můžeme očekovat jen velmi malý pokrok eh, ze strany Bosny a Hercegoviny. Samozřejmě lidé v Bosně a Hercegovině musí být ochotni zapojit se do takovéhoto postupu, pokud by měl být zahájen, takže to je možná ještě další prvek, který bychom k tomu mohli dodat. Děkuji. Děkuji paní Cornelisen za zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní zpravodajce. Pak? Já si myslím, že v podstatě všichni souhlasíme s tím, co říkala paní zpravodajka, je velmi znepokojivé, je velkým zklamáním, že se v uplynulých letech prakticky nic nestalo. Já si myslím, že bychom měli rozhodně ještě něco doplnit do této zprávy, zdůraznit, že implementace rozhodnutí soudního dvora je důležité, ale bylo by potřeba také změnit eh, ústavu, aby se skutečně něco stalo v této zemi. Pokud nebudou eh, žádné výsledky, žádné úspěchy, tak eh, se může stát, že my také budeme snižovat své očekávání, abychom mohli informovat alespoň o nějakém pokroku a nakonec se nestane ani to. Já bych ráda, aby mezinárodní společenství také kritizovalo tuto situaci. Souhlasím s paní Nejc v tom, že je velmi důležité, aby se vztahům s Bosnou a Hercegovinou věnovala větší energie, aby to bylo považováno za větší prioritu, abychom hovořili jedním hlasem společně s dalšími zeměmi mezinárodního společenství v této oblasti, a také možná větší kritika postoje Republiky Srbské by mohla pomoci. Já předložím pozměňovací návrhy a jsem si jistá, že to bude dobrá, i když velmi, velmi kritická zpráva. Děkuji, paní Cornelisen. Pan Tanok, chcete něco říci? Pan Voljanic z GUE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce za dobrý přehled této situace v Bosně a Hercegovině. Pokud někdo rozumí tomuto regionu, tak je to právě paní Pak. Bosna je v srdci Evropy ve skutečnosti. Má velké a slibné výhledy do budoucnosti, ale v současné době je tam všechno, zastaveno, všechno zablokováno. Lidé vědí, jak mají spolu žít. Naučili se to v průběhu staletí. Tři náboženství, tři, čtyři, pět různých národů žijí společně a říkají si raja, co znamená obyčejní lidé. Ti, kteří nevědí, jak společně žít, tak to jsou bosenští politici. A ta dohoda byla skvělou cestou, jak zastavit válku. Zastavilo to válku, ale není to žádný mechanismus k tomu, aby se ta země nějakým způsobem zorganizovala, protože není možné zorganizovat zemi na základě mírové dohody. Tak to prostě nefunguje. A je jasné, že to nefunguje v Bosně a Hercegovině. Bosna, tam bychom to rozhodně neměli vzdávat s Bosnou. Teď oslavujeme, no oslavujeme to ne, asi připomínáme si začátek první světové války. Začalo to právě tam, v Sarajevu. A Evropa je, řekněme, teď zodpovědná za Bosnu. Problém je, že politici se tam nenaučili dělat kompromisy. Nebyli k tomu nuceni vlastně si své kompromisy vydobili zbraněmi, takže se to nenaučili, budou se to teprve muset naučit a je na nás, abychom je donutili naučit se, jak dělat kompromisy. Politický tlak to je ošklivé slovo, nezní to příliš demokraticky, ale měl by být uplatňován a měl by být také navázan na peníze, které odsud posíláme do Bosny. Není tam fungující stát v Bosně a Hercegovině, jsou tam místní šerifové a náčelníci jednotlivých kmenů. A to by mělo být zastaveno, pokud se Bosna má vydat cestou směrem k jakémukoliv druhu evropské integrace. Já si myslím, že ta zpráva by měla vyvolat ještě větší tlak na bosenské politiky a také na instituce Evropské unie, které musí organizovat a uplatňovat, vyvíjet ten potřebný tlak. Děkuji. Děkuji, pan Posot. Ja, vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Nejdřív bych řekl, že tady byla otázka, jestli od eh, poslední zprávy o Bosně se stalo něco pozitivního. Ono se stalo něco pozitivního a sice Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie. To znamená, že Evropská unie eh, teď je bezprostředním sousedem eh, Bosny a Hercegoviny. To obnáší určité problémy státní občanství a tak dále. Na druhou stranu je to ale eh, jedinečná šance pro přeshraniční spolupráci mezi Evropskou unii a bezprostředními eh, sousedy, mezi eh, pohraničními regiony, tak, aby existovala možnost, aby i pohraniční regiony vzkvétaly a aby všechny peníze netekly jen přes Sarajevo. Myslím si, že je teď docela důležité, aby Bosna a Hercegovina vzhledem k tomu, že tedy hraničí e, k EU, toto dále řešit. Pokud jde o ústavu, tak zcela souhlasím s Doris Pár. Pak jsem rád, že to tady řekla tak e, jasně. My jsme tam těm e, lidem, ne my, ale Spojené státy americké, jim tam vnutili tu ústavu. Eh, ta válka byla ukončena, to, bylo, za, to bylo záslužné, ale eh, ta ústava není pro eh, žádný mm, pro mírové časy. Teď je třeba, aby samostatně tu ústavu změnili, kterou jsme jim vnutili. Čili teď jde v zásadě o dvě eh, věci. Na jednu stranu je tady mládež, eh, částečně odchází a částečně eh, zase vystupuje na ulicích. To je velice dobře. Musíme posílit politické vzdělávání, porovat mládež, aby se vytvořila nová generace politiků a na druhou stranu je třeba posílit komunální samozprávu, protože myslím, že tu zem je možné obnovit jenom ze spora od kořenu. Takže tyhle věci, politické vzdělávání mládeže, podpora mládeže a komunální samozpráva, to si myslím, že e, je nejvhodnější, pokud je o budoucnost. Děkuji, pane posolte. Teď někdo z generálního ředitelství pro e, rozšíření by nám e, něco k tomu mohl říct několika slovy. Děkuji. Komisař File opravdu eh, eh, často zdůrazňuje, že Evropská unie chce eh, pomáhat, že komise chce pomáhat přejít Bosně z Daytonu do Bruselu. A implementace toho Davenčího pravidla je Sejdič a, pardon, pravidla Sejdiče a Finčeho je opravdu pouhým mostem Ehm, a my chceme podporovat eh, na cestě do EU. Eh, e Je to opravdu priorita. On ehm, by eh, nestrávil 16 hodin bez spánku v pondělí, kdyby to pro ně nebyla priorita. Hned po Praze vyslal svůj tým zase do Bosny a teď tam zrovna probíhají jednání eh, na vyřešení Sejdiče a Finčio. Eh, v Praze už eh, jsme se částečně dohodli k některým věcem, zejména k sněmovně lidu, ale ne u všech věcech a jak víte, nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto všechno. Takže pracujeme na tom a pokoušíme se eh, pomoci tamním vůdcům. Ovšem pokud eh, Sediš a Finch nebude eh, implementován, tak budeme mít pořád mezi dohodu a stabilizační dohoda nevstoupí v platnost a mm, jinak by to bývalo bylo do 1. února. A takže musíme čekat na závěrečnou dohodu a ve věci sedíš Finči ale pokud oni se nezvládnou dohodnout, tak opravdu eh, nastane eh, stagnace. To by je taková, mm, taková hlavní zpráva z naší zprávy, takový kritický motiv. Ovšem počítáme mm, hodně se občany, kteří ukazují eh, svůj zájem kteří také eh, dávají velký tlak na vůdce, aby eh, nezničili tu perspektivu ehm, posunu do Evropy. A to je, myslím, velice eh, důležité, pokud se zamyslíte nad těmi nadcházejícími volbami. Takže opravdu na to velice tlačíme. 5. května je den, kdy ústavní změny budou muset být v úředním věstníku tak, aby platili před eh, dalšími volbami v eh, říjnu. Takže tam ta lhuta běží a vzhledem k tomu, že ty eh, procedury jsou tam poměrně těžkopádné, tak dochází čas a do konce roku potřebujeme tu dohodu, aby se to dalo tam do legislativního řízení, aby ty volby mohly být v souladu s evropskými standardy. Protože, jak uvedl, uvedla paní zpravodajka, Evropská rada, respektive Rada Evropy, řekla, že hm, by to jinak zásadně podkopalo legitimitu a důvěryhodnost eh, orgánů, které budou voleny, kdyby se to neudělalo. Děkuji. Děkuji. A teď ty, Doris. Jenom velice stručně. Děkuji vám za příspěvky. Chtěl bych zdůraznit, myslím, že paní Cornelisen, eh, která už tady není, eh, říkala, nebo to byla paní Najíc, říkala, že se musíme postarat o to, aby ty lidé tam také chápali, že bereme ty jejich záležitosti vážně. Já si myslím, že by bylo třeba, aby více lídrů těch jednotlivých regionů, kancléřů nebo šéfů vlád, aby, aby se, se tam prostě vydávali. Já mám ten pocit, že ti lidé si myslí, že jsou opuštěni. Pan Serencen, eh, pan Insko tam byli, to znamená eh, hlavní eh, vysoký zásud, který by měl být nadbytečný v demokratickém státě. Čili ten se snaží, pan Serencen, ale když tam přijde nějaká známá tvář Evropské unie a, kdyby tam jednou přijela kancelářka Merková, řeknu za sebe, a um, hovořila tam tolik jako v Bělehradě, tak by si možná někteří všimli, že uh, opravdu o, to máme, o ně máme zájem a, uh, stojíme o to, aby se chovali jinak. Měli bychom eh, vyzvat své eh, vlády, aby eh, v roce 2014 nemysleli jenom na začátek války, ale využili tu příležitost také si tam zajet osobně. Já jsem tohle to chtěla zdůraznit, ale možná, že to udělám ještě expresiv, tedy výslovně v té zprávě. Každopádně vám děkuji a, a jsem připravena na některé pozměňovací návrhy a jejich uzavření. Dobrá, děkuji Doris. A teď lhutu pro předložení pozměňovacích návrhů, ta je 11. prosince 18 hodin. A tím a končíme projednávání tohoto bodu a dostáváme se k dalšímu bodu a tím je Saudská Arábie a její vztahy s EU a její úloha na Blízkém východě a v severní Africe. Jedná se o první projednání návrhu zprávy a rád bych dal slovo zpravodajce paní Gomeš. Uh, Děkuji. Ráda bych upozornila naše kolegy na to, že je to první zpráva, který dělá parlament k Saudské Arábii. Pokud já vím. Já jsem asi před třemi týdny navštívila Saudskou Arábii, abych získala informace a pan Marcin z našeho sekretariátu tam byl se mnou a také jeden z úředníků naší skupiny, pan Mamadov. Byla to velmi užitečná návštěva. Setkali jsme se s představiteli vlády, s představiteli občanské společnosti. Všechno bylo organizováno sádskou vládou a jim za to děkuji. A také velvyslancem delegace EU. Ten nám opravdu velmi pomohl. Měla jsem to štěstí, že mě doprovázela paní, která byla novou členkou poradní rady Šura. Nedávno tam bylo jmenováno 30 žen a bylo to poprvé, co ženská členka výboru Šura měla za úkol doprovázet zahraniční subjekt na této kontaktní návštěvě. Byl to velmi zajímavý vhled, velmi plný informací o tom, co se v té zemi děje. Je to země, která je velmi důležitá pro nás, pro Evropskou unii, ve vztazích, ve všech směrech, hospodářsky, obchodně, ale také jako partner v regionu. I když samozřejmě Máme spoustu takových eh, obav ohledně toho, jak se to bude promítat do světa a do dalších regionů, protože se jedná o zemi, která není demokratická, je to absolutní monarchie, Šura to není volený parlament, je to rada, která má pouze poradní pravomoci, i když může mít určitý vliv. Je to země, kde svoboda vyznání, i když vláda říká, že svoboda vyznání je zaručena pro veškeré náboženství, protože lidé soukromně mohou vyznávat jakýkoliv druh vyznání, nicméně veřejně je to pouze islám. To je vysvětlováno tím, že Saudská Arábie je místem, kde se islám narodil, kde vznikl, je kolébkou islámu. To ale podle mého názoru není adekvátní výmluva a není to v souladu s povinnostmi Saudské Arábie, která ratifikovala celou řadu nástrojů v oblasti lidských práv. Další problém souvisí s tím, a mohli bychom říci, že je tam spousta tedy rozporů kvůli tomu, že je to země, kde je praktikován velmi konzervativní islám, vahabismus. A to se týká spousty lidí, včetně vlády. I a, královské rodině. A já si myslím, že tak extrémní výklad islámu brání zemi v rozvoji. A mně bylo jasně řečeno na setkáních s ministrech, i s ministry, i s příslušníky královské rodiny, že tomu tak je, takže existuje tam napětí a to napětí je velmi jasně ilustrováno tím, že ženy, ačkoliv v 50. a 60. letech byla vedena velmi intenzivní debata pod tlakem především Američanů. Tehdy bylo přijato rozhodnutí že ženy budou poslány do školy. Extrémní konzervatisté proti tomu velmi otevřeně bojovali, nicméně prošlo to. A výsledkem je, že v Saudské Arábii je obrovské množství vysoce kvalifikovaných žen, které bojují za svá práva za velmi obtížných podmínek. A právě proto máte těch 30 žen v radě Šura, ve vládě, v různých pozicích, v vyjednavacích pozicích pro Sabskou, Saudskou Arábii. Nicméně je tam obrovská segregace. My jsme navštívili ženskou univerzitu princezny Nory, je to opravdu úžasné. Mají tam železniční spojení, je to opravdu nádherné, je to skvělé fórum pro budování kapacit pro ženy, ale je to úplně odděleno ale ty ženy jsou chytré a bojují za svou roli. Já myslím, že bylo zajímavé, jak ženy bojovaly za to, aby měly přístup k zaměstnání, k pracovním místům v maloobchodě a žádali o to, aby mohli prodávat spodní prádlo. Jak je možné, že v této konzervativní společnosti mohou muži prodávat spodní prádlo, takže to je taková segregace, která se takto projevuje prakticky, že nám se podařilo proniknout do malou obchodu v tomto sektoru a teď se šíří do jiných sektorů. Více než je 160 tisíc žen studuje eh, postgraduálních programech eh, ve Spojených státech a jinde, tedy 160 tisíc saudských Arabů, více než 60% z nich eh, jsou ženy. Totež eh, je i na univerzitách, ale v několika letech to přinese změny. Už teď to přináší změny. Hovoříme o řidičském průkazu. Proti tomu se bojuje. Máme třeba ministra spravedlnosti, který nás tady navštívil a říkal, že je proto, aby ženy řídily, ale že v současné době ženy nemají řidičské průkazy, prostě nikdo jim ty řidičské průkazy eh, nedává. Kromě toho je tam také zcela středověký systém, který říká, že žena musí mít eh, mužského patrona, buď je to její otec nebo eh, bratr, nebo to může být manžel a když nemá nikoho jiného, tak to může být eh, syn. A to je skutečně velmi ponižující a poškozuje to základní svobody žen a na to si stěžovala spousta žen, včetně členek královské rodiny. I když zároveň jsem se setkala i s ženou, která říkala, to, když eh, jedete v autě a máte tam sebou toho patrona, to je něco jako bezpečnostní pás, takže to je takový menšinový názor, s tím jsem se setkala opravdu jen výjimečně. a z těch zpátečnických věcí v otázce lidských práv mě byla vysvětlována tak, že lidé říkali, to jsou naše tradice, naše hodnoty. Ale zároveň jsem říkala, že nevidíme stejné tradice na ulicích, že už se tam nejezdí na velbloudech, ale jezdí tam Mercedesy, takže ty tradice tam jsou, nicméně ty lidé jsou velmi schopní a zástupci občanské společnosti na mě udělali velký dojem, protože problémy žen to jsou samozřejmě problémy občanské společnosti, problémy a menšin, jsou tam problémy šítské menšiny, také problémy s migranty. Byla tam velká kampaně proti nelegálním imigrantům, kteří tam pracovali. To je země, kde je 9 milionů cizinců a spousta z nich je tam samozřejmě nelegálně. Je zde pochopitelný problém s bezpečností, stejně jako v Evropě. Tam je to ještě patrnější, protože tam mají pocit, že se tam lidé infiltrují hlavně kvůli různým teroristickým činům, především z jihu, z Jemenu, ale i z jiných částí světa. A proto tam byla vedena velmi ostrá kampaň proti imigrantům. Hovořilo se o posaučťování. Je to země mladých lidí a oni potřebují pracovní místa. A čím vyšší vzdělání získají, tak tím větší zapojení také vyžadují. Proto tedy potřebují práci, většina těch pracovních míst, nebo tedy mnoho těchto pracovních míst je obsazeno cizinci. Proto se tedy snaží dávat přednost Saudům, saudským Arabům, ale je otázka, zda tito kvalifikovaní lidé, občané Saudské Arábie, budou ochotni eh, sbírat třeba odpadky. Minulý týden jsem byla na zasedání AKT. Tam se hovořilo o tom, že je tam spousta lidí, migrantů eh, z Etiopie, nicméně teď je posílají zpátky. Poslali jich tam 800 tisíc, je to velká zátěž pro zemi, jako je Etiopie. Já doufám, že Etiopie to zvládne, ale je to skutečná zátěž. Byly tam vážné incidenty, samozřejmě saudská vláda obvinuje přistěhovalce, že byli agresivní, tři lidé byli zabiti. Je to velmi závažný incident, nemůžeme před tím zavírat oči. My jsme tam byli v velmi zajímavé době, kdy už se ohlásilo, že se blíží uzavření dohody a s Iránem. Bylo toto P5 plus 1, to vytvořilo velkou nejistotu, úzkost Saudské ráby, protože je tam velký spor ohledně tedy Saudské Arábie a Iránu a není to pouze náboženská otázka kvůli sunitům a, a šítům a muhabům. Je to spojeno také s tím, že Irán se v 70. letech vměšoval do saudských záležitostí, tam to vyvolalo tedy velké nepřátelství. Když jsem cestovala do Saudské Arábie, tak jsem si četla články vysokých představitelů královské rodiny, která říkala, že když bude takováto dohoda uzavřena, tak se budeme cítit zrazeni západem, především američany. Nezapomínejme, že před několika týdny Saudská Arábie odmítla místo v Radě bezpečnosti OSN, na které byly vybráni a byla to velmi emocionální reakce, protože eh, saudský velvyslanec oslavoval toto zvolení a o několik hodin později dostal instrukci, aby se stáhnul, aby odmítnul po velmi dlouhé několika leté kampani, kdy chtěli být zvoleni do Rady bezpečnosti. A tím vlastně ukázali, že se cítí zrazeni, především tedy Američany, že se tam zdůrazňuje ten nový vztah s Iránem, ale také je tam jasný vztah se Syrií, tam Saudská Arábie je velmi zapojena, podporuje anti asadskou, asadovskou koalici, což tedy může být dobré, ale má to špatné dopady, protože samozřejmě Saudská Arábie kontroluje finanční transakce tak, aby nebylo možné dále podporovat organizace typu Al-Qaida, především tedy ty, kteří byli zapojeni do atentátu v New Yorku, ale Saudská Arabie je největší obětí Al-Kaidy. Al-Qaida chce obnovit eh, chalifát v Saudské Arábii. a nemohou eh, kontrolovat eh, soukromé charity a to, co soukromí občané dělají v zahraničí, pokud jde o finanční transakce. Mají skvělý program na rehabilitaci bývalých vězňů a ze základny Guantanamo. Je to velmi nákladné a opravdu opravdu to vyvolává velký dojem, nicméně je to omezeno jen na malý počet. V Sýrii probíhá také konkurence mezi Saudskou Arábií a Katarem. Má to velmi negativní dopady, pokud jde o teroristické skupiny, jejichž vliv se teď šíří v Sýrii. Takže hodně se hovořilo také o tom, že se Saudská Arábie cítí zrazena Američany. Stejně tak i Sýrie, když Obamova administrativa rozhodla, že nepřistoupí k vojenskému zásahu proti Asádově režimu. Takže chtěla jsem říci, že když jsme tam jeli, tak eh, bylo velmi znepokojivé, že poté, co tady cítili toto zklamání, tak jsme si četli texty, které podepsali členové královské rodiny, kde se říkalo, možná, když oni jsou pořád s Iránem, tak bychom možná mohli eh, použít eh, ten jaderný deštník Pakistanu. Ostatně jsme za ně zaplatili. To samozřejmě není oficiální linie a do té doby také saudská ambasáda velmi zajímavým způsobem komentovala naši zprávu, to už je tedy ta zkrácená verze. My to můžeme doplnit ještě pomocí pozměňovacích návrhů, můžeme to doladit, ale jeden ze zajímavých bodů, který říkal saudský velvyslanec, je, řekla bych, pozitivnější, i když opatrný přístup eh, k té jaderné dohodě s Iránem. A to je věc, eh, kdy jsem o tom velmi hovořila, především na ministerstvu zahraničí. Zda tedy se, jsou ochotní vstoupit do tohoto nového vztahu s Iránem, protože před několika týdny jsem byla v Iránu a tam jsem měla pocit, že je tam zájem ze strany Iránu. A není to tedy vyloučeno, a to si myslím, že je dobré. Vyžadovalo by to spoustu času, který si myslím, že nemáme, vy ho nemáte, ale ráda bych vás upozornila na to, že eh, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude prodloužena. Budeme hlasovat až na konci ledna. Původně bylo navrženo 10. prosince, takže já bych navrhla, aby se to odložilo až na 6. ledna, ta lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů, abyste se skutečně mohli podívat na tu notu eh, saudského velvyslanectví a předložit pozměňovací návrhy, které skutečně obohatí tuto zprávu. A poslední věc, tato zpráva není pouze o Saudské Arábii, ale také o roli Saudské Arábie v severní Africe, v zemích arabského jara a tam jsou protichůdné elementy a já jsem v Saudské Arábii neustále říkala, například v Libii, tam se také říkalo, že ženy nemůžou řídit velký mufty, říkal, že to nejde, že je to špatné pro ženskou pánev. V Saudské Arábii mě řekli, že se na něj vůbec nedívají jako na někoho, kdo má nějakou autoritu, ale je zajímavé ukázat, jakým způsobem ten člověk, kterým pohordají v Saudské Arábii, jak ho tedy používají lidé, kteří se odvolávají na Saudskou Arábii a na tu nejkonzervativnější větev islámu, aby šířili takovéto věci v zemích, jako je Libie. To se netýkalo jen řízení u žen, ale také o toho, že je třeba, aby si učitelky zakrývaly tvář a tak dále. Možná to není oficiální politika Saudské Arábie, ale souvisí to s velmi ošklivými hlasy v saudské společnosti, které mají dopad na to, co se děje v zemích v našem bezprostředním sousedství. Děkuji. Thank you very much, uh, Madame Gomes. Děkuji, paní Gomeš. Teď bych uh, rád předal slovo paní uh, Janaku za EPP. Děkuji. Chtěla bych pogratulovat paní Gomeš za tuto zprávu. A já si myslím, že ta realita je všem jasná. Jedná se tady o nábožensky fundamentalistický režim, který je podporován mocenskými strukturami, ale na druhé straně máme všechny možnosti přispět nějakým řešením. Máme tu však také ekonomický kontext této země. Pro většinu obyvatelstva je životní úroveň velice nízká Ta průměrný příjem v zemi je také velice nízký a tím pádem i e, situace e, zaměstnanců, zejména těch, kteří e, migrují do Saudské Arábie a pracují tam jako gastarbeitři. Mimochodem to tež se týká i Spojených Arabských Emirátů. Možná budete vědět, že v posledním roce tady v Bruselu se diskutovalo o e, princezně, o saudsko-arabské princezně, která e, vystoupila e, v radě se svým doprovodem a jedna, jedna z těchto osob také hovořila se svědky a to podle mě ukazuje na tom, že tu nejsou jen vnitrostátní problémy, ale také e, problémy jiného druhu. A co, co z toho vykrystalizovalo? Je, to je to, že nyní, tu budím, nyní ta země budí dojem, že provádí změny velice pomalu. E, trvá to už deset let, než e, mohou ženy dostávat řidičák a ty ženy, které mají řidičský průkaz, tak také mohou například se dočkat právní pomoci ale platným právem je stále šaria a to znamená, že jsou pro občany nastaveny ty nejnegativnější podmínky. Já bych chtěla připomenout jednu mladou dívku ze Sri Lanky, která byla popravena za to, že se o ní říkalo, že když zemřelo její dítě při porodu, tak ona jako matka za to má odpovědnost. A my navzdory všem intervencím jsme nedosáhli vůbec ničeho, nemohli jsme vůbec nic dělat. A tento případ, pane předsedo, ukazuje zcela jednoznačně, že tu jsou značné rozpory proti tomu, co říkají naše dohody s doložkami o lidských právech a, a další nebo to, co bylo požadováno v Kanadě, aby i e, z dohodu, aby do dohody se Saudskou Arábií byla začleněna doložka o lidských právech. Otázka je, jak vlastně vypadají naše vztahy s touto zemí a s dalšími podobnými zeměmi. Je otázka, jestli Evropská unie může vůbec něco dělat s těmito problémy. S ženami se tam zachází jako se zvířaty, přestože tvoří e, polovinu e, obyvatelstva a čímž samozřejmě trpí lid, eh, veškerý kapitál v zemi se koncentruje na královskou rodinu. Takže co si o tom myslet, co k tomu říct? Samozřejmě Ehm, probíhají schůzky s velvyslanci, kteří tvrdí, že to souvisí s daným eh, náboženstvím, ale když se náboženství stane politickým systémem, eh, tak je potom otázka, eh, s jakými partnery vůbec může Evropa komunikovat, s jakými zástupci toho režimu. A já mám pocit, pane předsedo, že my eh, tu sice odhlasujeme nějakou zprávu, která je velice opatrně formulovaná eh, celkem vzato. To tedy bude jakýsi výstup naší práce. Nicméně nikdo z nás není přesvědčen o tom, že tato zpráva opravdu k něčemu přispěje, že eh, povede k tomu, že se změní systém, který existuje v té zemi. Jsou tu samozřejmě také e, e, náboženské aspekty, jako je e, izolace islámu, to se neustále to se neustále opakuje a zdůrazňuje a já si myslím, že z těchto důvodů se nám nepodaří zlepšit situaci lidských práv. A je otázka, jestli vůbec něco takového by bylo v zájmu tamního režimu. Pane předsedo, já si nemyslím, že Evropa by měla všem těmto lidem zavírat dveře, je jich zkrátka příliš mnoho, i podobných zemí eh, je příliš mnoho. A eh, ten vliv Saudské Arábii například na Afriku eh, je skutečnost, která je velmi znepokojivá. Když jsem ještě chodila do školy, tak jsem příliš ještě nevěděla, eh, jaké eh, je náboženství v Africe. A nyní tady zažíváme, že celá řada muslimů i fundamentálního zaměření eh, se také kloní na stranu terorismu. A my víme, eh, jaké to má důsledky. Já se domnívám, že eh, tyto země by neměly mít takový význam pro energetickou bezpečnost, jako tomu dosud bylo. Dříve se Evropa třásla e, před tím, jaké jsou e, ceny ropy, tak jak byly stanoveny e, OPEKem ve Vídni. A pro nás to znamená, že my opravdu bychom neměli se držet zpátky s naší kritikou situace v Saudské Arábii. Je naprosto jasné, že tam se celý svět pokouší e, mít nějaký vliv. A e, Evropa samozřejmě díky tomu, že jí chybí společná zahraniční politika, nehraje příliš velkou roli. E, můžu jenom připomenout Armenii a další problematické regiony, kde mají mnohem silnější vliv spojené státy. My zatím ještě ani nevíme, jak vlastně máme hodnotit arabské jaro. Z toho plyne, že situace je tedy opravdu velice frustrující, velice smutná a e, musí ležet na srdci nutně všem lidem. A já si myslím, že na tyto země bychom měli opravdu silně tlačit, aby pochopili, že musí podniknout konkrétní kroky e, na obranu a respekt základních lidských práv. Teď k trestu smrti. E, Právo šaria eh, z Koránu je interpretováno tak, eh, jak se těm mocenským strukturám líbí. Takže eh, je možné říct, odsuzují tě k smrti, anebo dávám ti milost na základě stejného práva. Takže tu je veliká libovůle těch soudců, jestli odsoudí někoho k smrti nebo ne. Což je situace, která by tak také neměla zůstat. Pane předsedo, já zcela Chápu, že Evropská unie, tak, Evropská unie také musí eh, bránit své zájmy eh, a Saudská Arábie eh, musí být jakýmsi pilířem stability, Nicméně kolem toho celou řadu otazníků a bylo by poměrně společné, bylo by poměrně podivné, kdybychom tu společně se pokoušeli vypracovat nějakou zprávu, ale ta by neříkala příliš naplno, co si o Saudské Arábii myslíme. Já si myslím, že bychom měli vydat jasné poselství. To je určitá, určité dilema, protože samozřejmě my potřebujeme energetické zdroje a proto také se k ním chováme tak, jak se chováme. Tak já nejsem příliš spokojená se současnou situací. Děkuji. Děkuji, eh, Marieta, nyní a prosím, eh, dodržujte trochu čas. Vážení kolegové, eh, já bych ráda pogratulovala Aně za její odvahu a odhodlání, se kterým se pustila do tématu, které je velice těžké a nesmírně citlivé. Není lehké to tak dělat nějak konzistentně a koherentně, což eh, se tu ukázalo během těch deseti minut, kdy hovořila kolegyně Janaku. Eh, nicméně ten problém je opravdu v tom, jaké vztahy můžeme vyvinout se zeměmi eh, typu Saudské Arábie, když víme, jak vypadá tamní vnitrostátní situace a jaký je nejlepší způsob, jak povzbuzovat tyto země ke změně? Je jasné, že se změnila celá řada věcí, Sice jich je málo, nicméně nějaké změny nastaly. Také bychom si měli jasně uvědomit, že současná situace e, je možná neudržitelná bez ohledu na to, co říkala moje předřečnice. A to z toho prostého důvodu, že z lidského hlediska za to vždycky najdete někoho, kdo je radikálnější než vy. Takže pokud Eh, tam dokážeme nějak vpravit do té země více transparentnosti a tudíž demokracie a respektu k lidským práva, právům, eh, v, v, ve společnosti Saudské Arabie a dalších států Perského zálivu, tak tu neustále hrozí nebezpečí ještě radikálnějšího eh, terorismu než zastávajícího režimu. Jak říkám, vždycky najdete někoho, kdo je radikálnější než vy. Vždycky najdete lidi, kteří eh, si myslí, že byste měla mít ještě eh, menší svobody, že by režim měl fungovat ještě přísněji a tak dále. Takže eh, je to poměrně obtížná cesta. Ale Anna v každém případě zažila totéž. Já jsem se účastnila několikrát misí do Saudské Arábie na svých předchozích politických funkcích a vždycky jsem trvala na tom, že chci hovořit se ženami, s podnikatelkami a političkami. A setkala jsem se s naprosto úžasnými osobnostmi. A tyto ženy si zaslouží podporu. protože to jsou ty, které chtějí, aby se Saudská Arabie rozvíjela správným směrem. A e, na závěr, e, buďme k sobě upřímní. My v dohledné budoucnosti mnohem více než USA potřebujeme e, tu ropu, která se těží v této části světa. Takže nějak přestřihnout vztahy se Saudskou Arábií kvůli příšerné situaci lidských práv pro nás nepřipadá v úvahu, to si musíme upřímně přiznat. A já si ani nejsem jistá, jestli by to vůbec vedlo k něčemu dobrému v geopolitických světových vztazích. Je pravda, že eh, muslimské iniciativy eh, financované eh, Saudskou Arábií a státy Perského zálivu sílí a získávají vliv v Africe. To je naprostá pravda. A já tento vývoj zrovna příliš nevítám. Myslím si, že eh, nejsem sama, že většina nás tento vývoj nevítá, ale eh, otázka zní, proč jim necháváme takto volné pole působnosti. Proč jim dáváme tolik příležitostí vyvíjet tento vliv? Takže já jsem připravená eh, spolupracovat s Anou, abychom společně zapracovali všechny tyto obavy a to tak, abychom neproměnili Saudskou eh, Arábii v karikaturu, která by působila naivně. Děkuji paní Nates, teď paní Lochbiller, ale chtěl bych vám připomenout, že máme ještě jedno téma, eh, než přijde předseda albánského parlamentu. A je to také velice zajímavé a důležité téma. Takže prosím, vyjadřujte se stručně. Děkuji. Ráda bych poděkovala Aně Gomeš za dobrý návrh zprávy. Naše doporučení nebo pozměňovací návrhy, řekla bych, se hlavně týkají práce na poli lidských práv a myslím, že se můžeme podívat i na UPR, kterým v současné době prochází Saudská Arábie v Ženevě, takže už máme přehled o tom, kde jsou reformy a kde ty reformy nejsou dostatečně implementovány. Ve zprávě se upozorňuje na celou řadu v oblasti lidských práv. Já mám několik drobných pozměňovacích návrhů, aby se to popsalo možná trochu přesněji. Když hovoříte například eh, o tom, že je třeba zrušit eh, trest smrti, tak bychom tam také mohli říci, že podporujeme další reformu justice, aby se také odstranily veškeré tělesné tresty. A potom celý odstavec, eh, který se týká práce aktivistů a nevládních organizací v oblasti lidských práv. K tomu také máme pozměňovací návrhy, protože si myslíme, že je důležité, aby dostali licence, kterým se potvrdí, kterými se potvrdí, že mají právo pracovat v této oblasti. A také předložíme pozměňovací návrhy, abychom podpořili to, co zaznělo také před mou, nebo při mé návštěvě před dvěma týdny, také z úst eh, ministra vnitra, že do budoucna to bude jednodušší, aby evropští diplomaté prováděli návštěvy do vězení, že bude možné sledovat eh, také soudní procesy, které Saudská Arábie povede s aktivisty na politických práv a také s politickými dizidenty. Pokud jde o pracující migranty, tak tam máme také pozměňovací návrhy, kde se upozorňuje, že v červenci byly zahájeny reformy, které se týkají vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vlastně se tím ruší ten systém kafala. Také ty negativní dopady toho systému mužského patrona. K tomu se také vyjadřujeme a také k podpoře politiky na poli vzdělávání, vyššího vzdělávání pro ženy. Rádi bychom také zdůraznili to, že je třeba, aby Šura, tedy ta Rada Šura, měla více insti- institucionálních vztahů s naším parlamentem, nejenže ho tedy uznáváme a také potřebujeme mít větší aktivitu prostřednictvím sociálních sítí, jsme internetová komunita, takže všechno to, co se týká svobody na internetu a tak dále. To jsou jen ty první pozměňovací návrhy a jediný pozměňovací návrh, který máme mimo oblast lidských práv. O tom také hovořila Anna ve své ústní prezentaci, že je třeba pozbudit vládu, aby aktivně více podporovala rozvoje v Iránu, především eh, tu dohodu, eh, která se týká odzbrojení. Pan Tanok, děkuji. To je velmi citlivá otázka, tato zpráva a já apeluji na ANO i zelené kolegy. Někteří zelení kolegové chtějí podpořit Irán, ale já vás prosím, abychom uplatňovaly stejná kritéria, která se týkají lidských práv a zacházení s menšinami v obou zemích, jak eh, v Iránu, tak v Saudské Arábii. Ale tato zpráva by neměla být pouze o lidských právech a je velmi jasné, že Království Saudské Arábie má velmi opresivní sociální systém, především pokud jde o práva žen, práva jiných eh, než muslimských vyznání a tak dále. Ale je to zpráva na výboru AFE, takže musíme také uznat, eh, že z hlediska zahraniční politiky je Saudská Arábie spojencem západu proti iránskému expansionismu v zálivu a saudská vláda, na rozdíl od izraelské vlády, s nimiž máme velmi dobré vztahy, tak eh, opatrně přivítala Ženevu 2, pokud jde o vojenský program Iránu a nákup jaderných zbraní. Já jsem si vědom také zprávy o katarské podpoře džihadských skupin v Syrii, ale máte nějaké důkazy o tom, že saudská vláda přímo podporuje Al-Kaidu a dalšími organizacemi. Hovoříte i o Mali. Vláda to popírá, říká, že to dává pouze syrské národní vládě, ale já myslím, že jsou zde i další alternativní zdroje od soukromých osob a od jiných zemí v zálivu, které poskytují tyto peníze bez ohledu na státní zdroje. V minulosti eh, Usama bin Laden, i když byl saudský občan, vždycky eh, eh, napadal královskou saudskou rodinu, takže celá ta situace je zmatená poněkud. A i když jsou tady salafistické skupiny, tak jsou tady jejich vazby na Boko Haram, al shabaab a Eh, islámský Magreb, tedy všechny tyhle skupiny, které fungují teď v Africe. Tam o tom se hodně spekuluje, ale já s jistotou vím, že eh, tady je program eh, výstavby mešit financovaných vahabisty v Etiopii a dokonce i na východním Balkáně, jako v Makedonii a v Bosně a Hercegovině, což vyvolává určité obavy, protože tady dochází k určité radikalizaci jinak tradičně z umírněných komunit, například albánské v Makedonii je tady eh, tedy takový eh, tvrdší přístup k náboženství a nacionalismu, což vyvolává obavy eh, v zemích, které jsou nám mnohem blíže na, na západním Balkáně. A potom je tady 16. a 19. a, a odkaz k hře s novým součtem. Tady nevím, co tím myslí. Já jsem to vždycky chápal, když se hovořilo o Sovětském svazu, ale nevím, jestli to tady nějak pomůže, takže podám jménem ECR určité pozměňovací návrhy k zmírnění eh, některých těch formulací a eh, přivítání toho, že král učinil určitý eh, pokrok, jak říká Anne-Marie Nates, zejména pokud je o vzdělávání, vědu, výzkum a to, že ženy mohou absolvovat univerzity a takovéhle věci. Čili uh, by nám mohla možná vzniknout, co logika hry s novým součtem znamená v soudsko-arabském kontextu. Děkuji vám, pane Tanoku. A teď bychom eh, rádi dali slovo eh, velvyslanci eh, Saudské Arábie, panu Faisalu Tredovi. Ale pane velvyslanče, prosím, jenom velice stručně dvě minuty. Děkuji a přeji vám všem dobré dopoledne. Nejdříve bych rád poděkoval paní Ani Gomeš a její kolegyni také paní Tabara Doufám, že tedy naplnili úspěšně svoji návštěvu v mé zemi v Saudské Arabii. Vím, že nemáme e, příliš e, času a ani e, své pozice nemohu říkat váženým poslancům Evropského parlamentu, co mají dělat. Nicméně chtěl jsem uvést jenom několik fakt. Já jsem tady eh, proto, abych ukázal, že moje vláda eh, v Saudské Arábii eh, bere práci Evropského parlamentu s velkou úctou. My chceme spolupracovat a chceme zajistit, aby vztahy mezi Evropskou unii a Saudskou Arábií vždycky probíhaly na vzájemně vyrovnané úrovni a aby se ubíraly správným směrem. Chtěl bych ujistit paní Anu Gomeš, že jsme ve 21. století. Nemáme eh, žádné středověké předpisy nebo nařízení v eh, Saudské Arábii a, a takové formulace by určitě eh, příliš nepomohly. Rád bych chtěl A také bych eh, vás rád ujistil, že Saudská Arábie chce být důležitým partnerem pro eh, Evropskou unii a zajišťovat mír a stabilitu a pracovat eh, s cílem a prosperity všech svých spojenců. Nemusím říkat už toho více k roli Saudské Arábie, pokud jde o energetiku nebo obchod. Za posledních 20 let Evropské eh, firmy eh, dostaly v eh, Saudské Arábii zakázky za hodnotu nějakých 900, 800 miliard až 1 bilion dolarů. Závěrem, vaše excelence, jsme zemí, která je vedena strážcem svaté Mešity a díváme se tedy vpřed, víme, že budoucnost je v našich rukou, že jde o vzdělání, vzdělání, vzdělání, učit se, učit se, učit se, že toho bychom se měli držet. A, a mm, před 50 lety my jsme neměli e, oficiálně žádné ženy navštěvující školy, teď jich máme prakticky 5,5 milionu, 52% z toho jsou tedy e, ženy. Máme e, 13 univerzit, téměř 600 tisíc eh, studentek na univerzitách, 55, eh, pardon, na studentů, na 155 jsou ženy, 60 tisíc eh, studentů studuje v zahraničí a 35% z toho jsou ženy. Ale právničky, postgraduantky. A poslední věc je ta otázka z Guardianu já budu velice rád, když eh, budu moci eh, to vyjasnit, až na to nastane eh, na čas. Můžeme se setkat i někde mm, mimo, ale tam opravdu došlo k zásadním změnám. Děkuji, pane vyslanče. Vzhledem tomu, že nám opravdu dochází čas, tak bych byl rád jenom opravdu na minutu, kdyby si vzala slovo Ana, pak půjdeme k dalšímu bodu. Děkuji všem za příspěvek a zejména za to, co říkal pan eh, velvyslanec. Já jsem velice ráda eh, za eh, poutavou diskusi se všemi, zejména s panem velvyslancem. Já si myslím, že když budeme jednat více, tak lépe Saudy pochopíme. A můžeme se navzájem ovlivňovat. A jako parlament e, jsme tím e, lidu povinováni. Samozřejmě ty formulace, já nemám žádný problém s e, škrtnutím slovem středověký, ale mm, určitě musíme nějakým způsobem popsat, co není v souladu s mezinárodními závazky. Potom ty hospodářské vztahy a, a se Saudskou Arabií, ty je třeba také zdůrazňovat. Uvědomme si, že máme eh, prostorová omezení, ale v dalším procesu eh, je určitě rozpracuji. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 10. prosince ve 12 hodin. A ještě, eh, já, já jsem požádala o rozšíření do 6. ledna. No tak to tady není zmíněno. Budeme hlasovat na konci ledna. Budeme hlasovat nakonec na začátku února, říká řečnice. Takže by mělo být dost času. Dobrá, tak si tohleto později probereme. Zatím to je 13. Eh, prosince, říká pan předsedající, takže eh, ověříme se sekretariatem, jestli to není 6. ledna. Tak a teď eh, regionální úloha Pakistánu a politické vztahy s EU a dávám slovo panu zpravodaj Zalovi. Děkuji, eh, pane předsedo. Čas tlačí, proto se pokusím eh, také eh, stručně říct několik slov. Pakistán je možná velmi vzdálená země, ale hraje velmi důležitou regionální roli. A zároveň mimořádně významnou globální roli ve dvou oblastech. Jednou je eh, boj s terorismem a druhou je udržování míru v regionu. Nemusím tady opakovat problematiku vztahu s Indií, které jsou eh, velmi složité, a také eh, významnou roli Pakistánu při řešení situaci v Afghánistánu, zejména po stáhnutí jednotek Severoatlantické aliance příští rok. To jsou předpoklady, které jasně hovoří o významu eh, Pakistánu a Evropská unie musí zaujmout eh, jasnou eh, politickou i geopolitickou pozici ve vztahu Pakistánu. Druhá věc je tady vnitřní záležitosti v Pakistánu. Tomu také nebudu věnovat zvláštní pozornost. To je proces, který je z části podobný, respektive hm, trochu se to podobá té realitě Saudské Arábie. Jedná se eh, ve stručnosti překonávání eh, složitých, feudálně založitých, eh, založených vztahů. Pakistan je v tomto ohledu z našeho pohledu o něco dále. Je tam dnes demokratická vláda, je to vlastně první případ přechodu k demokracii ke kterému v současnosti došlo. Evropská unie tedy má jednoznačně zájem mm, na eh, podpoře demokratických institucí, na jejich eh, upevnění v Pákistánu samotném. Že to není věc jednoduchá, ukazuje jen to, že v Pakistánu jsou území, která nejsou ovládaná eh, státem. Jinými slovy, můžeme říci, že stát vlastně tam ještě není dotvořený v tom klasickém smyslu všeho toho, co ke státu patří. Protože je tady otaz, oblast FATA, kde vládnou kmenové struktury a stát neprosazuje, eh, není svrchovaný v tomto teritoriu. Zpráva to reflektuje, hovoří o podpoře, potřebě podpory a Evropská unie by měla podpořit státní integritu na celém území Pákistánu. Nejcitlivější otázkou samozřejmě je, Hmm, jednání s Talibánem. Jde o to, jestli Pákistán se má um, angažovat v Afghánistánu, což je velice účelné, samozřejmě, ale samozřejmě na druhou stranu je tady eh, řešení problém eh, hmm, problému Talibánu na vlastní území. To je velký problém i pro EU, protože na jednu stranu je tady eh, velký problém a sice smíření a vnitřního míru jak uvnitř Pakistánu, tak uvnitř Afghánistánu a proto je třeba vyjednávat s, s Talibánem. Na druhou stranu tlačíme na tom, aby se to stalo na demokratickém základě, tedy aby Taliban přijal demokratická pravidla fungování pakistánského státu. To je mimořádně složitý problém. Jedná se o vnitřní napětí, se kterým eh, se eh, dlouhá léta budeme potýkat. Nalézt no, vhodnou strategii na jednu stranu podpořit eh, rozhovory s eh, Talibanem a na druhou stranu neustoupit z demokratických pozic. To je vnitřní dilema, kterému čelí i Evropská unie. Poslední věc, kterou stručně zmíním, je hm, vlastně strategická věc ve dvou eh, rovinách. Na jednu stranu je tady spolupráce se Spojenými státy. V tomto regionu je nevyhnutelné, abychom spolupracovali s USA ale na druhou stranu Evropská unie si musí vytvořit vlastní suverénní politiku, která bude reflektovat její zájmy a hodnoty v regionu. To znamená, hm, bude reálným partnerem Spojených států. A ještě poslední věc. I v této zprávě hm, narážíme na problém takzvaného strategického partnerství. Myslím, že Evropská unie by potřebovala tento eh, pojem eh, definovat mnohem přísněji tak, aby eh, jej mohla používat jako reálný politický nástroj. Teď bychom mohli symbolicky eh, říci, že Pakistán by mohl být strategickým partnerem, ale z reálného úhlu pohledu, kdybychom definovali reálně pojem strategického partnerství, tak bychom možná řekli, že ne. Tohle je spíš taková výzva, kterou také reflektuji v té zprávě. Je do budoucna eh, potřeba, abychom to strategické partnerství definovali mnohem přesněji. Děkuji. Děkuji, pane Zalu. A e, ještě než přijde předseda e, albánského parlamentu, dáme slovo panu Gallerovi. Děkuji. E, jakožto stínový zpravodaj za EPP bych chtěl srdečně poděkovat kolegu Zalovi za tuto zprávu. Myslím si, že ve svých analýzách a popisech je přesná. Já jsem se účastnil práce na této zprávě. Eh, vztahy Evropské unie k této eh, zemi, eh, která má 80 milionů lidí, leží vedle Afghánistánu, má atomové zbraně a tak dále, jsou důležité. Je důležité, abychom se tam angažovali. Nejdůležitější jsou tři body na které bychom se měli soustředit. Je to e, oblast rozvojové spolupráce, e, nebo e, jak, jak zní přesný název, musíme se soustředit především na oblast školství, protože je zásadní, aby mladí lidé měli přístup k slušnému vzdělání a nechodili do madras a náboženských škol, které se příliš nehodí do 21. století. A za druhé, Eh, hospodářská pomoc prostřednictvím eh, GSP+, plus, ta bude potvrzena příští týden. Podle mého názoru eh, je důležitá pro vytváření pracovních míst a za třetí podpora demokracie. Tam už jsme na dobré cestě s pozorováním voleb, máme tam vrchního pozorovatele a e, po volbách v roce 2008 i těch současných byly následné programy, které proběhly a měly za cíl posílit demokratické instituce. Možná, že ta formulace v bodě 13 zprávy e, není zcela správná protože eh, anglicky je tu tedy napsáno. Eh, je toho názoru, že eh, pakistánský přechod k demokracii je příležitostí pro Evropskou unii, aby sledovala explicitně politický přístup k bilaterálním vztahům a poskytování pomoci tak už tomu je. My už jsme tam nasadili přes 10 milionů euro do programu v této oblasti a také velice podrobně doprovázíme eh, jejich eh, implementaci. Takže víc k tomu nemám co říct, si podporuji tuto zprávu. Eh, děkuji Michailovi. Teď máme dvě minuty, než přijde předseda albánského parlamentu, takže ještě jednu řešnici. Já jsem byla v Pakistánu eh, s podvýborem pro lidská práva, což pro mě byla velice černá zkušenost. Samozřejmě přednesu pár pozměňovacích návrhů k oblasti eh, lidských práv, na kterou se soustředuji. Chtěla bych říci, že toto je přesně země, která je příkladem toho, co jsme eh, probírali předtím. Celá řada ženských aktivistek a aktivistů pro lidská práva říkají, že eh, vl- tam eh, přichází vliv toho nej radikálnějšího islámu, nejkonzervativnějšího islámu ze Saudské Arábie a má tam značný dopad. A to nejenom ideologický, ale také finanční, protože jsou ze Saudské Arábie financovány ty madrasy, o kterých hovořil pan Galer. Uh, pokud jde o GSP+, tak já jsem přesvědčená, že pokud bude opravdu navázána na jasná kritéria v oblasti lidských práv, tak může eh, přinést přínos. Ale tato kritéria jsou naprosto nutná, protože hlavní problém Pákistánu spočívá v implementaci. A e, musíme také e, e, hovořit o drones, to je velice citlivý, citlivé téma v Pakistánu. Tady jde o důvěryhodnost západu je naprosto katastrofální, že americká vláda využívá drones v Pákistánu. Samozřejmě pak jsou tu ohrožené děti, menšiny, diskriminace žen. A to nejen v regionu Fata, zejména křesťané jsou persekuováni, šíité, nikdo to už příliš neví, nicméně e, Pákistán e, má jednoho šíjického zakladatele, byl založen šítou. To by mohlo, myslím, stačit, jinak si myslím, že ta zpráva je velice dobrým základem. Děkuji e, velmi stručně. Možná bychom mohli přidat nějakou připomínku eh, přírodních katastrof, které eh, se eh, odehrávají v Pakistánu, jako je zemětřesení, záplavy a tak dále. Kvůli nimž tisíce lidí přišli o život. Také bychom měli zdůraznit důležitost obchodu A měli bychom se také zajímat o to, zda e, může jít o takovéto jednosměrné vztahy, kdy my jsme ti, kdo e, si kladou požadavky a něco za ně očekáváme a přitom e, za ně na oplátku dáváme velice málo. Děkuji paní Nejc. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 12. ledna, pardon, 8. ledna ve 12 hodin a tím uzavíráme tento bod a přecházíme k bodu dalšímu. So our next point, uh, on... Až další bod na pořadu jednání je výměna názorů s panem Ilirem Metou, předsedou Arlaps- albánského parlamentu, o situaci v zemi po volbách a o její evropské perspektivě. Nejdříve chci omluvit našeho předsedu, pana Elmara Broka, který teď je na konferenci předsedů zde v parlamentu, takže budeme mít eh, výměnu názorů. Jsem velmi rád, eh, že je tady pan Meta u nás na výboru pro zahraniční záležitosti. Prosíme, eh, máte slovo, abyste se s námi podělil o svůj názor na situaci v Albánii. Děkuji. Děkuji. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, vážení přátelé, je pro mě ctí, že mohu být zde ve výboru AFET v tom tak důležitém okamžiku pro Albánii a albánskou evropskou perspektivu. Především chci poděkovat Evropskému parlamentu za podporu, kterou nám v průběhu let neustále poskytuje. Fakt, že AFE dnes schválil usnesení o Albánii, je důkazem toho, že nám věnuje zvláštní pozornost, nám i našemu regionu západního Balkánu. Za to jsme vám velmi vděční. Rád bych také poděkoval Evropské komisi za realistickou zprávu o pokroku a za to, že doporučila, aby Albánie dostala kandidátský status. Myslím, že Albánie teď zahájila velmi pozitivní fázi na cestě k evropské integraci, což se odráží v politickém vývoji uplynulých měsíců. V ovzduší živé politické kampaně po několika ztracených měsících a letech se nám podařilo nalézt kompromis, že jsme odhlasovali tři důležité zákony, které byly poslední zbývající podmínkou od Evropské komise, takže perspektiva toho, že bychom se mohli stát kandidátem, nám v tom pomohla. Červnové parlamentní volby byly a svobodné a spravedlivé. Předání moci proběhlo evropským a demokratickým způsobem, což je znovu pozitivním momentem v naší politické historii. A od ustavení nového parlamentu jsme byli svědky jiného, nového politického klimatu a pozitivnějšího naladění než v uplynulých třech letech. To všechno svědčí také o tom, že perspektiva rozšíření nám pomáhá v těchto transformacích, v této změně. Vláda funguje ve spolupráci s opozicí. Opozice hraje důležitou roli v parlamentních výborech, na plenárních zasedáních a je dobře zastoupena také v našich stálých delegacích a v zahraničí. I když eh, opozice má v parlamentu jen malé zastoupení, tak eh, vede stejný počet delegací jako předcházející socialistická opozice. Jako předseda parlamentu vám musím říci, že od chvíle, kdy jsem se v září ujal své funkce, tak práce parlamentu byla zaměřena na zajištění větší parlamentní spolupráce než v minulosti. A v uplynulých třech měsících eh, jsme dosáhli kvalitnějších debat mezi většinou a opozicí. Proces evropské integrace a opatření přijatá v tomto kontextu byla hlavními tématy, o kterých jsme diskutovali v těchto měsících v našem parlamentu. Několik eh, slyšení a debat eh, pořádá Výbor pro evropskou integraci a jsou tam zapojeni i hlavní ministři. Albánský parlament nyní funguje správně a pomáhá mu také nová pravidla, nová jednací pravidla, která byla konsensuálně odhlasována v květnu. To bylo jedno z těch eh, tří věcí, které ještě musela eh, naše země eh, splnit. Všichni se shodneme, že Albánie potřebuje udržitelný a také trvalý politický rámec, aby mohla postupovat vpřed směrem k evropské integraci. A proto potřebujeme také inkluzivního ducha dialogu, aby i opozice se mohla vyjádřit, aby mohla konkrétně přispět k demokratickému fungování parlamentu. Spolupráce mezi většinou a menšinou je hmatatelná a viditelná. Před měsícem jsme jednomyslně zvolili předsedu ústavního soudu. To ukazuje dobrou vůli a vysokou úroveň spolupráce mezi politickými silami, také s prezidentem země, který je také předsedou justiční rady. Minulý měsíc jsme také poprvé v našem parlamentu měli linii poslankyně, která přijala nová pravidla. Minulý měsíc také jsme jednomyslně schválili usnesení o evropské integraci, kde jsme žádali vládu a další instituce, aby vyvinuli úsilí při uplatňování klíčových doporučení komise a také jsme žádali členské státy, aby hlasovali pro kandidátský statut Albánie. Také po slyšeních eh, s občanskou společností parlament jednomyslně hlasoval pro usnesení o ochraně dětí a dodržování dětských práv. Byl to výsledek práce dvou výborů a spolupráce mezi stranami a také konzultace s občanskou společností a mezinárodními partnery na poli lidských práv. Jsem rád, že mohu říct, že na tomto parlamentním zasedání nebylo plenární zasedání někdy přerušeno žádným politickým konfliktem. Chtěli jsme a chceme zachovat tohoto ducha a chceme, aby naše parlamentní práce byla vždy takto inkluzivní. Musíme podporovat tento kooperativní politický dialog, abychom mohli i nadále vynakládat společné úsilí, které potřebujeme na soudní reformy a také na administrativní a územní reformy kompromisy a inkluzivní přístup. To byl tedy cíl jak celého parlamentu, tak i mě jako předsedy parlamentu. Po zprávě komise o pokroku parlament okamžitě začal připravovat akční plán, abychom se ujistili, že efektivně a včas budeme řešit jednotlivé body, abychom tak ještě více zvýšili transparentnost a účinnost naší práce. Možná také víte, že jsme zahájili nový přístup spolupráce s ombudsmanem a už jsme veřejně slíbili, že zprávy a doporučení připravená tím, touto důležitou institucí budou diskutovány a zohledňovány, když budeme připravovat eh, různé zákony a budeme o nich hlasovat. Mezi dalšími důležitými sociálními otázkami úřad ombudsmana také zvyšoval povědomí o právech romské populace. To je podle mě krok vpřed pokud jde o dodržování lidských práv v naší zemi. Ministerstvo pro eh, sociální věci a mládež rychle reagovalo tím, eh, že reagovalo na toto doporučení, aby našlo řešení na ubytování eh, této menšiny, aby jim zajistilo také přístup ke zdravotnictví a ke vzdělávání. Doufám, že systematická spolupráce s nezávislými institucemi a také s občanskou společností nám pomůže, abychom posílili roli, kterou si parlament podle naší ústavy zaslouží. Pomůže nám také zvýšit transparentnost procesu přípravy legislativy a hlasování o legislativních textech, které se potom projeví větší zárukou pro lidská práva a sociální soudržnost. Spolupráce s různými zájmovými skupinami a s našimi mezinárodními partnery, partnery nám pomůže k tomu, aby parlament zvýšil také zodpovědnost všech našich institucí. Podpora nových struktur v naší zemi je důležitá, aby se využil tento pozitivní moment. 29. října společné, společný parlamentní výbor EU Albánie v Tyraně schválil různá důležitá doporučení a tomu jsem velmi rád. Jsme vděční kolegům z, Evropskému, z Evropského parlamentu, kteří přijeli do Tyrany a přispěli tomu kompromisnímu znění těchto společných doporučení byl zahájen dialog na vysoké úrovni mezi albánským premiérem a komisařem Filem, aby byla přijata opatření, která přinesou hmatatelné výsledky, abychom nestratili ze zřetele těch pět priorit, které máme v doporučení komise. Mohu vás ujistit, že albánská vláda chce i nadále pokračovat v těchto reformách, abychom splnili tato doporučení a přesvědčili členské státy, že Albánie to myslí vážně se svým úsilím o evropskou integraci. Nechceme tvrdit, že za tři měsíce uděláme zázraky, ale v těch eh, třech měsících jsme hodně usilovali o to, abychom posílili právní stát, boj proti eh, korupci. Měli jsme také jmenování koordinátora pro antikorupční strategii. Tuto strategii jsme připravili a teď diskutujeme o novém protikorupčním balíčku v parlamentu. Tam jsou zpřísněna opatření proti případům korupce na nejvyšší úrovni. Týká se to také zabavení aktiv. V minulosti tomu tak nebylo. Naším cílem je dosáhnout toho, aby jakýkoliv krok vpřed byl uskutečněn také díky podpoře členských států a EU. Ministr spravedlnosti také zahájil disciplinární opatření proti soudcům, kteří združují eh, procesy před eh, soudy. Jsme také proti ilegálním konstrukcím a aktivitám. Chceme k tomu přistupovat velmi vážně a prosazovat právo. Bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi ministrem vnitra, generální prokuratorou a státní spravodajskou službou, aby se zvýšila spolupráce mezi orgány činnými eh, v trestním řízení při boji proti všem formám eh, trestné činnosti eh, naše zpráva také svědčí o tom, že se zefektivnila aktivita policie. Důležitá je operativní spolupráce a také bude podepsána dohoda s Europolem v následujících dnech a to pomůže koordinaci našich agentur s evropskými protějšky, aby se organizovaný zločin a další eh, nadnárodní zločinnost, eh, aby byla potlačena. Poznali jste také, že nadále podporujeme svůj konstruktivní tradiční přístup k našim sousedům a také k Albáncům žijícím v nových zemích, v sousedních zemích, protože žijeme v mírovém a stabilním regionu pro dobro našich občanů a našich národů. Udělení kandidátského statusu pro nás není koncem evropské cesty, naopak je to pouze další etapa na naší cestě směrem k dodržování evropských standardů sociálního, politického, institucionálního života. Je to mezník, který otevírá novou kapitolu, kde jsou pro nás nové povinnosti a zodpovědnosti. Ještě jedna velmi důležitá věc, která je pro nás velmi důležitá. Pokud jde o rozhodnutí rady v prosinci, tak bez ohledu na to, jak to dopadne, my budeme pokračovat na cestě těch důležitých reformem, reform, které jsme zahájili, protože víme, že ty reformy tady neděláme pro Evropu, ale proto, aby sloužily především našim občanům. <clears throat> Udělení kandidátského statusu však bude povzbuzením k tomu, abychom nadále pokračovali v tomto úsilí. Děkuji za to, že jsem měl příležitost podělit se s vámi o své názory a jsem otevřen jakýmkoliv otázkám a komentářům. Uh, Děkuji vám, pane Meto, za a, uh, a uh, poranou zprávu o pozitivním politickém dění v vaší zemi v posledních měsících a nyní zahájíme výměnu názoru s mými kolegy. Mm, nejdříve je tady pan Kuka, který je také předsedem mu delegace pro Albánii. Děkuji, pane předsedo, a vítejte, pane eh, předsedo. Jsem rád, že se s vámi setkáme v Bruselu a v Evropském parlamentu také pro změnu. Eh, teď jste přišel s velice dobrým projevem. Bylo by velice těžké, abych eh, na něm hledal něco, co bych mohl vyčítat. Říkal jste všechny ty politicky správné signály. A chtěl bych vás povzbudit v tom, abyste pokračovali směrem, eh, který jste nasínil ve svém úvodním eh, projevu. Všichni tady eh, si jsou vědomi nové politické pozitivní atmosféry ve vaší zemi, od voleb samotných, od toho, že bývalá vláda přijala porážku a došlo k eh, hladkému eh, přechodu a předání vlády novému kabinetu. A tím také, že parlament normálně funguje, což tak vždycky v Albánii nebylo, jak všichni dobře víme. Nemyslím, a vy to neděláte, že by bylo uh, správné říkat, kdo více přispěl uh, k nové pozitivní situaci. My ehm, vás eh, žádáme, abyste v tom pokračovali, abychom byli stále přesvědčováni dokola eh, do budoucna, že eh, se opravdu jedná o novou situaci, je třeba tedy to posilovat a kultivovat. Souhlasím s tím, že jste říkal, že nedokážete zázraky za několik měsíců. Já si nemyslím, že by bylo uh, realistické po vás uh, zázraky žádat, ale někdy je možné ukázat, že je tady nový trend, nová tendence a z té uh, určité věci vyplývají. Rád bych také ukázal, že ten trend tady je. Mám v rukou usnesení albánského schromáždění podepsané vámi z 27. listopadu. Je to velice dobré usnesení, stejně jako jste říkal vy, eh, ve kterém eh, se velice pozitivně eh, řeší agenda rozšíření. A velice důkladně se tam vyjmenovává, co je třeba udělat na cestě k integraci vpřed. Nevím, jestli mám správné informace, ale pochopil jsem to tak, že tohle jsou je usnesení, eh, které bylo přijato v eh, souladu mezi eh, vládou a opozicí, že, pozice, že opozice hrála konstruktivní roli v srovna, tedy přijímání této rezoluce. Je to tedy další důkaz toho, že věci se mění a posouvají vpřed. Díky bohu. Když vám říkáme, že byste měli jít dál a přinášet nám nové, novější, stále nové e, důkazy, tak je to proto, že všichni vám dávají šanci, ne možná všichni poslanci e, tohoto parlamentu by se mnou e, souhlasili. Já vám věřím, no, ne, že bych byl vždycky v optimistou, znám vaši zemi a její vůdce a vy osobně můžete sehrát velice velkou roli v integraci. Už jste to udělal v minulosti, takže pokračujte i do budoucna. Ale jsou mezi námi země, které přesto řeknou, že je tady příliš žadatelů o azyl z Albánie, což je pravda. A když byl zaveden bezvízový styk, tak se nám dařilo velice dobře. Teď v posledním období už to není tak dobré a oni se budou eh, pokoušet všechny ty negativní momenty nebo všechny ty drobnosti, aby získali nějaké hlasy před evropskými eh, volbami. No prostě jedná se o zvláštní období. Měli byste to vědět a nedat jim šanci. To je eh, můj přátelsky dobře míněný apel na vás. Děkuji Eduardem za tento velice pozitivní uh, projev pozbudějí pro Albánii. Dále je tady pan Ulančkes, náš stálý zpravodaj pro Albánii. Máte eh, slovo. Děkuji, eh, pane eh, Přece Jsem velice rád, že vás zde dnes vidím v době, kdy se dějí některé dobré věci. To usnesení k Albánii je poměrně pozitivně naladěno a AFET je schválil dnes prakticky eh, eh, jednomyslně, jenom jeden se zdržel a všichni ostatní eh, přijali to usnesení. Příští týden se o tom usnesení bude hlasovat na plenárním zasedání. Na tom my jsme mm, trvali. A to z toho prostého důvodu, že Tady máme jasnou pozici eh, parlamentu v těchto věcech. vůči těm, kteří eh, potom budou rozhodovat, je eh, rada. Co se stane na radě výbuch? A diplomacie a typuje. ale jsem si jistý, že signál z parlamentu dosáhne eh, rady a bude eh, ve prospěch vaší země. Ale nejenom eh, signál z parlamentu. Jsem si docela jistý, že všichni, koho to zajímá, vidí v Albánii nové věci, nový způsob myšlení. a to, jak je důležité slovo kompromis. Když jsme se setkali eh, poprvé, tak jsme hovořili o koncenzu. Já jsem vždycky říkal, že koncenzus je špatné slovo, má určité konotace, zejména pro ty z nás, kteří eh, jsme žili v tzv. socialistických zemích. Kompromis je to správné slovo. Sedněte si s lidmi, kteří eh, pracují jinak a nalezněte řešení. To se vám určitě daří. Máte podporu opozice ve vašem parlamentu a to eh, je věc, která se cení všude. Samozřejmě je tady mm, celá eh, řada dalších věcí, problémů korupce, organizovaný zločin, chudoba, organizace státní zprávy, ale mám, eh, nemám pochyb, že Albánci budou moci vyřešit tyto problémy relativně. Ne, ne, ne, neberte to vážně to slovo. Ne, za relativně eh, krátkou dobu. Já vím, že prostě nic eh, se eh, nedá udělat eh, za měsíc, prostě mm, zázraky nemůžete tahat jako králíky z klobouku, ale mm, došlo eh, k eh, zázraku byly demonstrace eh, v eh, Tyraně proti eh, syrským jaderným chemickým zbraním a vláda poslechla lid. Já jsem tohleto zařadil na úroveň zázraku, protože tohle je opravdu něco zcela nového. Nový způsob myšlení. Vaše země toho učinila hodně. My jsme se pokoušeli pomoci co nejvíce. A jsem si jist, že věci jdou správným směrem a i nadále správným směrem půjdou. Za předpokladu, že všichni udělají svůj kus práce. Děkuji vám. Thank you very much, uh, Mr. Ruček. Děkuji, pan Rouček. Děkuji, uh, já vás tady vátá, vítám, uh, pane předsedo, a uh, rád bych navázal na neméně pozitivní notu. Eh, vy eh, jste začal s naší podporou a eh, v našem usnesení a zejména v tom hlasování vidíte, že naše podpora trvá a jestliže Albánie půjde dále touto cestou, tak vás můžu ujistit, že vás bude podporovat nejen moje frakce sociální demokracie, ale také ostatní politické skupiny. Vy jste tady zmínil jedno slovo začlenění a já si myslím, že to je zásadní začlenění e, inkluzivita e, nejen v parlamentu, tedy mezi vládou a opozicí, ale e, naše poselství před volbami a teď i po volbách znělo, ať je, u vlád, ať je ve vládě kdokoliv, tak musí začlenovat opozici do spolupráce. Ale pak je to také důležitá, důležité začlenění občanské společnosti, tedy lidí, protože Parlament eh, je volený lidmi, parlament je vyjádřením vůle eh, obyvatelstva, vyjádřením zájmu o společnost, takže eh, je velice důležité konzultovat nejen politické strany, ale také občanskou společnost. A v tomto smyslu Nevidím tu reakci vlády na demonstrace jako zázrak. Pouze si myslím, že to dokazuje že stále větší většina společnosti e, i politických lídrů si tuto skutečnost uvědomují, uvědomuje. Takže myslím si, že jde o velice dobrou zprávu. Je zapotřebí spolupráce, e, zmínil jste tuto usnesení, e, zase já vám k němu blahopřeji. V tom usnesení říkáte, že víte, co je potřeba dělat ve sféře soudnictví, státní zprávy, boje proti korupci a organizovanému zločinu, protože e, to není důležité jen pro proces e, vstupu do Evropské unie, ale také pro e, fungování albánského státu, společnosti a také albánské ekonomiky. Takže já také radím, soustřeďte se na ekonomiku. Já si myslím, že Albánie je na dobré cestě, má celou řadu příležitostí. Takže eh, já eh, pevně věřím, že tyto příležitosti využijete také pro rozvoj ekonomiky. A také bych rád eh, zmínil, že tu máte jakousi příležitost právě nyní. E, vaš, vaše země a vy jakožto předseda parlamentu se na ní můžete soustředit a je to regionální spolupráce, protože když se rozhledneme po tom regionu, tak o tamtud také zaznívá celá řada pozitivních zpráv. E, Černá hora e, nyní vyjednává, Srbsko brzo zahájí vyjednávání, probíhá intenzivní dialog mezi Bělehradem a Prištinou. V Kosovu proběhlo o víkendu druhé kolo voleb, naprosto hladce. Takže teď je dobrá příležitost pro regionální spolupráci. A možná, že vy, jakožto předseda parlamentu, byste eh, mohl sehrát velice pozitivní roli. A jsem si jistý, že my, eh, naši kolegové vám budou přitom velmi pomáhat. Samozřejmě si přejeme, aby Albánie získala kandidátský status a jak jste sám říkal, není to konec cesty. My to také vždycky říkáme domácím parlamentům a domácím vládám, není to konec cesty, je to naopak její začátek. A jestliže se vyskytnou nějaké problémy nebo obtíže, které si žádají reformy a zlepšení, tak ano, my o tom víme, vy o tom víte a e, dá se to vyřešit prostřednictvím vyjednávání. Takže to je zase naše poselství, naše vyjádření vůle. E, Čím dříve začnete, tím dříve skončíme. Čím dříve bude zahájeno vyjednávání, tím lépe. Děkuji a e, posledním řečníkem na mém seznamu je pan Kačin. Děkuji, pane předsedo. E, vaše excelence, pane velvyslanče, vážený předseda albanského parlamentu, jsem rád, že jste tu znovu, sice v nové funkci, vaše pozice je velice důležitá. Já vás znám už velmi dlouho a e, vím, že vy nebudete pouhým pozorovatelem, vy budete hráčem e, na poli albánské společnosti. Ta společnost potřebuje zejména demokratizaci a to je proces, při kterém musíme posilovat a podporovat roli národního parlamentu, tak jako chceme posilovat roli Evropského parlamentu, aby evropské instituce byly efektivnější a blíže k občanům. Já věřím, že vy eh, ze své funkce předsedy parlamentu eh, dokážete vysvětlit lidem, co a jak je potřeba udělat. To začlenění začíná už v parlamentu. Opozice eh, se musí ujmout odpovědnosti a ne jenom být proti všemu a dělat povyk. Albánie promrhala nesmírně dlouhou dobu. My jsme čekali, byli jsme trpěliví a teď jste tu znovu. Takže já vás prosím, abyste i nadále dělali vše, co je ve vašich silách a myslím si, že jste schopni dosáhnout všeho, co tady zaznělo to, co jste na začátku říkal, bylo velice vyvážené a byl to naprostý balzám pro naše uši. Přesně na tohle jsme čekali. Děkuji vám za to. Na druhou stranu bych zase e, rád zdůraznil e, vaše e, ambice. Stejně budete muset přinést stejně pozitivní výsledky i ve vašem přímém sousedství. A zejména zvoní poplašné zvonky v případě Makedonie. E, tam je velice významná albánská menšina, která musí být také konstruktivním hráčem. Hovořím tady o demokratizaci Macedony, Makedonie, nehovořím tady o vstupu do EU, eh, e protože bez pozitivních změn a demokratizaci země nedojde k žádnému průlomu ohledně eh, statutu eh, Makedonie a následných kroků. My je musíme vrátit z historie zpátky do reality a já si myslím, že vy pro ně budete moci být velmi kreativním partnerem a budete jim moci pomáhat, jak jen je ve vaší vašich silách. Takže my vnímáme Albánii jako velice konstruktivního hráče a prozatím to máme velice aktivní trojuhelník. Bělehrad, eh, Podgorica, Priština a rádi bychom tam začlenili do tohoto eh, útvaru i Tyranu jako centrum jakéhosi pozitivního zemětřesení v regionu. Takže ještě jednou, já vás tady moc rád vidím a jezděte sem častěji. Je to velmi plodné, nejen pro vás, ale i pro nás jakožto e, náš výbor a pro naši instituci jako takovou. Děkuji. Děkuji a teď, e, pane předsedo, e, máte veškerý čas až do konce schůze, což je ovšem jenom pět minut. Takže prosím. Já bych rád poděkoval vám všem Vážený pane Kukane, pane Vuljaniči, pane Roučku a e, pane Kačine, e, děkuji vám všem za vaše připomínky. Děkuji za tu podporu, kterou jste Albánii e, projevili a podporu integračnímu procesu naší země. Také jste velice aktivně podpořili tu, to usnesení, které AFET právě schválil. A také v minulosti jste bývali kritičtější, protože samozřejmě tehdy jsme měli více problémů a e, dnes hovoříte mnohem pozitivněji, protože e, Albánie dosáhla pozitivních výsledků e, v v uplynulých několika měsících a já bych chtěl zdůraznit například minulé usnesení schválené jednomyslně naším parlamentem, které eh, zahájila opozice. To usnesení vzešlo z iniciativy opozice, ta byla velmi aktivní a eh, spolupráce napříč stranami eh, probíhala velice dobře. Já tady nechci opakovat všechny ty příležitosti, kdy tomu tak bylo. Evropská integrace je cílem všech politických stran v minulých volbách si to dobře uvědomovali i albánští občané a volili s, velikou, s velikým pocitem zodpovědnosti a odmítali eh, jakékoliv nacionalistické alternativy a volili strany, které jsou proevropské. My eh, víme, jaké máme problémy a také spolupracujeme s členskými státy, jak už tady zaznělo. My eh, bereme na vědomí tu problematiku a my se jí eh, zabýváme prostřednictvím bilaterální spolupráce anebo eh, prostřednictvím mnohostrané spolupráce. A velic, máme velký zájem na tom, abychom každý den přinášely řešení problémů a to nejen do dne, kdy e, summit dospěje k rozhodnutí, bez ohledu na to, jaké rozhodnutí to bude, to je na členských státech, ale e, také i potom. A každý den musíme e, pracovat čím dál více, protože to je naše povinnost vůči občanům Albánie ze všeho nejvíce. A my budeme dále pokračovat správnou cestou, budeme řešit eh, hlavní priority. Budeme pokračovat v dialogu na vysoké úrovni mezi komisí a Albánií. My máme zájem na tom dosáhnout pokroku a eh, zaručit jeho dlouhodobé trvání. Také bych eh, vám rád oznámil, že ty transformační eh, síly rozšíření EU nás všechny eh, drží pohromadě a eh, nutí nás spolupracovat s dalšími regiony nebo s dalšími zeměmi v regionu, jako je Makedonie, Černá hora, Kosovo, také Bosna a Hercegovina a další země. A my budeme tímto směrem kráčet dále. Albánie bude v budoucnu čím dál aktivnější eh, v této oblasti. Já jsem se eh, setkal s předsedou eh, srbského parlamentu před dvěma měsíci A v tomto parlamentu poprvé v historii vznikla skupina pro přátelství s Albánií. My brzy je napodobíme a uděláme to tež. Také premiér Rama vyjádřil přání navštívit Bělehrad a e, dále upevnit naši vzájemnou spolupráci. Albánie také velice silně e, podporuje dialog mezi Kosovem a Srbskem, protože ten bereme e, jako nutný základ jakéhokoliv zlepšení imič celého regionu v očích Evropské unie i zahraničních investorů. Pro nás je zásadní, abychom zcela změnili imič našeho regionu který se sám o sobě hodně změnil v porovnání s minulostí, ale stále ještě trpí tím špatným vnímáním a samozřejmě také některými problémy, eh, jich jsme si vědomi. Spolupracujeme se všemi zeměmi v regionu v boji proti eh, organizovanému zločinu, eh, proti obchodům s drogami a budeme to dělat i nadále, protože jsme si vědomi toho, že je třeba vytvořit pozitivní imič regionu, což nám pomůže nejen vstoupit do Evropské unie, ale také to povzbudí investory k tomu, aby e, investovali v blízké budoucnosti do našeho regionu. Což je zase potom důležité pro ekonomický rozvoj e, našich zemí, zaměstnanost a e, životní standard. Takže my budeme dále pokračovat v našem úsilí a chtěl bych vás ujistit, že uděláme všechno, co je v našich silách a budeme s vámi úzce spolupracovat, abychom dosáhli eh, úspěchu, který bude eh, který bude eh, završením té cesty, na kterou se naše země pustila po volbách 30. června. Jak už tu zaznělo, tak kompromis a začlenění to jsou klíčové priority a my se jich budeme dále držet, protože, jak jsem už zdůraznil, evropská integrace představuje pro naši zemi hlavní cíl. Děkuji mnohokrát a počítáme s vámi i do budoucna. Děkuji, pane předsedo. Jak vidíte, tak jste tu mezi přáteli a my Eh, vám velice rádi eh, udílíme rady, nicméně ten politický pozitivní vývoj eh, bude, doufejme, udržitelný a tento duch dobré konstruktivní spolupráce musí pokračovat i nadále. Takže přejeme Albánii hodně úspěchu. Děkuji. Takže, vážení kolegové, tím jsme uzavřeli poslední bod dnešního dopoledního zasedání, takže přeji dobrou chuť.